Okay, good, good, good morning everybody. Dobrý den. Omlouvám se, že máme trochu spoždění. Už jsme to naznačili eh, v minulosti, že takto budeme postupovat. Původně jsme doufali, že paní Elena Salgado dnes bude moci Eh, se s námi vyměňovat názory. My jsme je předvolali na základě našich nových pravomocí vyplývajících z Lisabonské smlouvy, ale ona bohužel musela odložit eh, svou náštěvu a proto jsem rozhodla na základě toho, že několik členů našeho výboru řeklo, že by chtěli využít času pro diskuzi o eh, finančním dohledu a reakci na záchranný balíček pro Řecko. A že tedy využijeme uvolněný čas na diskusi o těchto otázkách. Dovolím si ještě zhrnout současnou situaci. Minulý týden v neděli ministři eurozóny aktivovali mechanismus, který popsali už eh, ve svém prohlášení z 11. dubna a tam popisují tříletý program pomoci ze strany Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. Eh, celková výše eh, nabízené pomoci je 110 miliard euro, což by mělo pomoci Řecku financovat své potřeby a státy eurozóny společně přispějí 80 miliardami, z nich 30 bude k dispozici v prvním roce programu. Podmíněnost programu bude zakotvena v rozhodnutí Rady podle článku 126 a 136 smlouvy a formálně to bude přijato ECOFINem eh, v příštích dnech. Původně jsme požádali paní Salgado, aby přišla na náš výbor ohledně doporučení, které původně přijal ECOFIN eh, v únoru. Nicméně od té doby už se situace vyvinula dále, takže to není aktuální. A já osobně velmi lituji toho, že když jsem poslala pozvánku hned po přijetí těch zmíněných doporučení, a to v únoru, a dnes je květen, tak eh, je politování hodné, že na základě toho ještě nikdo nejednal. Já mám trošku pesimistický pohled na to, že poslanci Evropského parlamentu a členové tohoto výboru musí své informace, či, nebo informace, které potřebují, musí hledat v novinách, spíše než aby je dostávali od příslušného člena rady. Já jsem nabídla, že takové setkání může proběhnout za, uzavřenými, za zavřenými dveřmi, pokud měl někdo pocit, že by mohly tajné informace uniknout. Ale v tomto okamžiku paní Salgado oznámila, že nemůže přijít. My teď zvažujeme, že by paní Salgado dorazila do Štrasburku během našeho zasedání 17. až 20. A ještě v k naší současné situaci. V pondělí Evropská centrální banka se rozhodla změnit svou politiku přijímání zástav za řecký eh, dluh a předseda Evropské rady pozval hlavy mm, vlád a států na večeři, na mimořádný summit, který by se měl konat tento pátek 7.5., aby bylo možné finalizovat celý palíček a zahájit vyplácení pomoci Řecku. Kromě toho ve světle této krize by měla na summitu proběhnout první diskuse o poučení pro eurozónu, zejména s ohledem na ekonomickou zprávu. V březnu po zasedání Evropské rady vznikla zvláštní pracovní eh, skupina, která se těmito otázkami měly zabývat a to Toto setkání proběhne 21.5. Tato pracovní skupina se bude skládat eh, zejména z ministrů financí. A tady musím říci, že role parlamentu v celé věci ještě nebyla vyjasněna. Máme nové pravomoci podle Lisabonské smlouvy a přestože jsme formálně o to požádali, tak nás ještě pořád eh, ignorují, pokud tak mohu říci. Nedokážu eh, zrovna teď eh, si vzpomenout na žádné zdvořilejší slovo. Jak víte, Ekon zorganizoval několik slyšení, už jsme šetřili několik těchto věcí a myslím, že tím můžeme prokázat, že i my se k tomu stavíme velmi odpovědně. Měli jsme slyšení o zlepšení ekonomické koordinace, ekonomickém dohledu, krizové řízení, posílení dohledu nad finančními trhu a zlepšování spolehlivosti statistických eh, údajů. Samozřejmě, že se dále věnujeme naší běžné práci, jako je struktura finančních trhů dohled a regulace v Evropské unii. A brzy začneme pracovat na nových auditorských pravomocech Eurostatu. Měli bychom ale hrát svou roli také v diskusi o ekonomické zprávě v Evropské unii a já doufám, že do konce roku se podaří tuto diskuzi dotáhnout do konce na našem výboru, tak abychom mohli zahájit neformální výměnu názorů a vyvodit eh, poučení ze současné situace. To je tedy kontext podle mě a ráda teď eh, dám slovo kolegům Jean-Paul Gozes jako první místo předseda Simen Garcia Magano. Vidím, že se teď všichni hlásí. Pervanš, Sven, Padimata. Určitě a jako první na řadě Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl jenom velmi stručně eh, k tomu říci, že eh, s vámi naprosto souhlasíme. Eh, jednak se to týká toho politování, které jste vyjádřila, a také otázky dohledu nad finančním trhu. Víme, že existují čtyři koordinátoři hlavních politických skupin, kteří se tím začali zabývat okamžiku, kdy Evropská rada chtěla eh, rozhodnout o této otázce, kteří poukazují na to, že parlament má stejné pravomoce jako rada. To se týkalo tedy pravomocí parlamentu. A v každém případě chci říct, že podporujeme váš přístup. Eh, vážíme si, nebo líbí se nám eh, váš pracovní program, který jste navrhla. Znamená to, že budeme mít těžkou pracovní zátěž, protože je potřeba reagovat na obtížnou situaci na finančních eh, trzích a proto vám chci říct, že máte naši plnou podporu. Thank you very much. Uh... Děkuji, Josef. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl navázat eh, na to, co řekl můj koordinátor a mm, musím také vyjádřit zklamání nad tím, jak se chová rada Hmm, poněvadž 16. a 17. března, eh, když jsme jednali s národními eh, mm, parlamenty, tak eh, tehdy mm, tedy naše ministrině musela opustit sál a já nechápu, proč tedy teď zde není a proč paní mm, místo předsedkyně vlády, či tedy státní tajemník zde nemohou být. A takže vlastně to poprvé, eh, kdy já eh, eh, jsem se sešel s radou na téma dohledu, to bylo vlastně minulý týden ve středu a vůbec mi neřekli, jaké má rada úmysly. A za těchto podmínek je těžké se nějak snažit zbližovat naše názory, abychom mohli poté řádně hlasovat. A mm, a musím říci, že paní mm, předsedkyně mm, e, musí plnit své povinnosti, to znamená, že parlament musí být vyslyšen a již se konaly čtyři schůzky na téma řecké krize a dnes ráno, jak to vypadá, že musíme hovořit jenom tak mezi sebou a nikdo tady není za radu, což e, by bylo užitečné, abychom e, mohli i zajistit řádnou činnost parlamentu. Uh, um, Mnohokrát. Ah, prosím. Merci, madame la, la, la... Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, eh, co zde bylo vyjádřeno ohledně absence paní Salgado a eh, mm, ani eh, důvody. Já jsem pochopila, že jste chtěla využít této příležitosti na to, abychom se globálně podívali na to, eh, jak parlament by měl intervenovat v makroekonomických otázkách eh, v tomto kontextu, kdy jednak ta situace je velice urgentní, to musíme řešit, ale poté musíme řešit ty běžné věci, to, co se děje teď, mm, tedy Mm, ohledně Řecka především, tak zde e, jde tedy o naši schopnost zvládnout krizi, ale na druhé straně také i musíme být schopni věci řídit e, normálně, tedy ten běžný chod a mm, to, protože pokud nebudeme schopni eh, řídit měnovou unii v normálních situacích, tak poté nejsme schopni vyřešit takové krize. A mm, situaci, kterou budeme řešit do budoucna, tedy pokud jde o makroekonomiku, tak to mm, nejde pouze o ty krizové režimy, ale jde o globální eh, hospodářské řízení. A teď k našemu parlamentu. Je třeba zde udělat rozdíl mezi těmi dvěmi oblastmi. Pokud jde o legislativní program, zde všichni členové tohoto výboru, eh, kteří se zaboj, zapojili do vyjednávání o tom balíčku, o dohledu, tak si určitě hm, vzpomínají na to, jak náš parlament je důležitý, pokud chceme, aby ty normy eh, si zachovaly určitého ducha eh, ve smyslu kolektivního zájmu v Evropě. A zde mm, to je něco, k čemu jsme se všichni e, zaangažovali. A 1. Mm, mm, července 2010, e, to je termín, kdy musí ten balíček být dokončen, aby mohl e, nabít účinnosti k 1. lednu 2011. A my jsme již po řadu let volali po tomto balíčku o dohledu a víme, že to je Mm, uh, uh, balíček, který bude muset platit po řadu let. Těžko bude ho moci potom někdy revidovat v dohledné době, takže to musí být balíček dobře připravený a ne jen tak tedy eh, s, s nějakým narychlo způsobem daný dohromady. Také i se hovořilo o vytvoření pracovní skupiny hm, pod eh, záštitou pana Van Rompoje. To je dobrá zpráva a pan předseda, eh, pan Rompoy, eh, bez ohledu tady na jeho profil, tak on eh, deklaroval takovou svoji vizi o tom, jak by měla vypadat hospodářská zpráva v Evropě ale je třeba se podívat na to, jak věci proběhly, jak ta pracovní skupina byla nakonfigurována. A je to pan předseda, pan Rompoy sám, který na poslední chvíli eh, tedy hm, komisi eh, eh, hm, vlastně hm, Mm, dal eh, eh, mm, zelenou, protože zde dva velké členské státy eh, se dohodly tedy na určitém balíčku, na určité dohodě a komise tam neměla žádné pravomoci, takže vlastně zde ta nová konfigurace bude potvrzena teď v dohledné době, což je dobrá věc. A k čemu bude sloužit tato pracovní skupina? Já tady vidím dvě věci. Za prvé, tato pracovní skupina případně má mandát navrhovat změny smlouvy, novelizace smlouvy. Na druhé straně hm, Jean-Claude Juncker určitě o tom dobře ví, tak asi eh, bude složena na úrovni ministru financí No, to spíše vypadá jako nějaká mezivládní konference. Ale Lisabonská smlouva Evropskému parlamentu v takovémto případě dává možnost eh, požadovat, aby se svolal konvent. A já jsem vítala tu iniciativu, Eh, vaši iniciativu, to znamená eh, žádost, aby náš parlament byl zapojen do této činnosti, ale upřímně eh, to je to my, co bychom měli žádat, je to sice dobrá věc, ale co my žádáme je, aby Evropský parlament byl zastoupen jednou osobou, s tím, že tam bude 27 ministrů financí kolem a s tím, že i mm, centrální banka tam bude mít významnou úlohu a je třeba se zamyslet nad tím, jak bychom chtěli intervenovat do této činnosti. A samozřejmě, ať eh, jde o tedy ten běžný chod, nebo ať jde o řešení krize, tak eh, Eh, musí to vést k určitým inteligentním závěrům na základě těch návrhů, které dostaneme 12. května a eh, bude přijímán legislativní akt a v tom okamžiku parlament bude v tom intervenovat, ale budeme čekat až na ten okamžik, až to dostaneme na stůl, nebo eh, začneme dříve třeba přes nějakou interpelaci a nebo přijmeme zprávu z vlastní iniciativy na základě toho sdělení z 12. května. A já jsem o tom již hovořili, hovořila s některými členy a kromě té institucionální role, kterou budeme mít eh, v té legislativní činnosti a eh, kromě té zprávy z vlastní iniciativy, tak eh, bychom měli se vyjádřit k tomu, co bychom si přáli, aby rada dělala bez ohledu na tu pracovní skupinu pod záštitou pana von Ropoje, bez ohledu na jeho dobrou vůli, tak půjde o mezivládní vyjednávání, ale to je to, co my nepotřebujeme. My ne. My musíme eh, nalézt eh, ten kolektivní zájem Evropy a pracovat s tou přidanou hodnotou Evropy. Takže my jako Evropský parlament bychom se měli chopit iniciativy a e, tedy přes náš sekretariát a vytvořit takovou skupinu moudrých, kteří budou paralelně pracovat, tak abychom mohli vstupovat e, do této diskuze na základě tedy know-how, na základě znalosti expertů, na základě i příspěvků e, dalších třeba organizací, aby náhodou ten přístup nebyl příliš in- mezivládní a já zde vidím tedy to riziko, že to bude mezivládní. Já se omlouvám, že jsem hovořila tak dlouho, diskuse, ale poněvadž zde není tolik ostatních členů, tak já myslím, že to je dobrá příležitost eh, se vyjádřit déle a já jsem toho využila. I'm very... Děkuji mnohokrát, prváč. S velkým potěšením jsem si vyslechla, co jsi právě říkala, protože nejen, že máš zkušenosti z tohoto výboru jako předsedkyně, ale i z jiných výborů. Takže dalším řečníkem je Sven, pan Šuntis, ještě někdo další se hlásí o slovo, Vicky, dobře. Takže Sven, prosím. V tuto chvíli se nejsem úplně jist. Soustředíme se ani ne tak na samotný obsah, ale spíše na úlohu Evropského parlamentu v rámci daného postupu. A vzhledem k tomu, že máme trochu času, tak je možná dobré podívat se na strukturu, čili pokusím se to nějak načrtnout. Co se týče obsahu, tak tam je také několik dobrých důvodů, proč to zde prodiskutovat. Aspoň v německých médiích jsem měl výměnu s panem Langenem, který v podstatě chce, aby se Řecko dostalo z eurozóny a na druhé straně máme stanovisko eh, od jiných členů EPP, eh, e skupiny, také stanovisko od jiných eh, kolegů, čili je dobré, abychom měli <clears throat> určité stanovisko k danému obsahu. Nicméně chci říci, že trošku lituji toho, že jsme neměli možnost eh, a napsali návrh usnesení, eh, který již byl připraven. Já si myslím, že tam byla celá řada dobrých bodů v procesu pozměňovacích návrhů. Pokud se někomu něco nelíbilo, tak je teď chvíle, abychom to skutečně probrali, ale začínáme trochu pokulhávat eh, za harmonogramem, čili pokud si stěžujeme, že úloha Evropského parlamentu v tomto postupu není je brána v, patřičně v potaz radou, tak bychom neměli být eh, překvapeni, když eh, do toho vložíme několik týdnů práce a potom nejsme schopni odhlasovat samotný výsledek. Já musím říci, že je mi to skutečně líto. Je to velká škoda, že se nám nepodařilo prosadit silné stanovisko. Podle mě by bylo možné lépe vyjednat konsenzus, alespoň u těch více federalistických skupin. Je to skutečná škoda, že jsme toho nedosáhli a chtěl bych slyšet reakce i od jiných, pokud si myslí, že jsme pouze promarnili tuto práci a teď se k tomu vracíme o mnoho později. Já si myslím, že to není úplně nejlepší situace. Co se týče samotného postupu, tak to je vše, co bych chtěl říct a v případě obsahu bych se k tomu rád vyjadřil o něco později. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že jsme neobětovali svoji práci, která již byla vykonána. Někteří lidé si mysleli, že budou mít více času, aby mohli reagovat na návrh rady, ale k tomu se určitě ještě vrátíme. Paní Putimata, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že jste mimořádně kvalitně rozhodla o tom, jaký postoj zaujmeme k tomu podpornému balíčku. A dovolte, abych eh, řekla, ještě v souvislosti s tím, co navrhovala Pervanš, že i my v Evropském parlamentu bychom měli mít jakousi skupinu moudrých, eh, kteří by se těmito otázkami eh, ekonomické zprávy zabývali. A souhlasím také se Svenem. I to je podle mě velmi důležité. A ještě několik bodů k tomu koncensu, který byl dosažen minulou neděli. To bylo to rozhodnutí té takzvané trojky a řecké vlády. Podle mě to vede k tomu, že Řecko bude muset implementovat nejpřísnější úsporný program, který kdy v Evropě musel být prováděn. Hovoří se o miliardách úspor eh, na základě tří os. Jednak je to orientace, potom je, jsou to strukturální změny, které musí být provedeny v hospodářství a za třetí je to mechanismus eh, na podporu bank. Deficit se má snížit o 6% ze 13 na 6 přibližně a prostřednictvím úsporného programu vlády a postupně se má v nadcházejících letech eh, snižovat eh, na to, aby byl za několik let na úrovni 3% a na tom se trojka eh, dohodla. A tento způsob eh, snižování eh, znamená, že od roku 2013 bude náš deficit na přijatelné úrovni. Je to skutečně nej obtížnější úsporný program, který byl kdy v Evropě prováděn. Vede ke snižování výdajů ve veřejném sektoru, ke škrtům eh, důchodu, 8% škrty pro státní zaměstnance. Velmi sil výrazné navýšení daní, zvýšení spotřebních daní na alkohol a cigarety, Celý daňový systém se mění, jakož je systém eh, sociálního pojištění. Znamená to obrovskou strukturální změnu. ten eh, program byl trojkou oznámen a úspory by měly být vždy eh, porovné, ty skutečně provedené úspory měly porovnávány s cíly, které jsou stanoveny v programu. Je to eh, nesmírně náročný program, bude muset být provázen neuvěřitelně velkým nasazením a odhodláním a my všichni se na tom budeme muset podílet protože všichni máme zájem na tom, aby tento úsporný program co eh, fungoval co nejlépe, aby vedl k aby nevedl tedy k velkému napětí a k rozporům vzhledem k tomu, jak velký dluh musíme splácet. ta pracovní skupina, o které hovořila Pervanč, by eh, mohla v tomto směru hrát velmi významnou roli. Myslím, že je možné vyvodit eh, různá poučení z řecké krize. A mm, již byla přijata celá, pozit, eh, celá řada pozitivních iniciativ řeckou vládou, která by měla směřovat k takovýmto lekcím pro Řecko v budoucnosti. Víme, že Řecko má na jedné straně jakési národní parametry, ale na druhou stranu musíme vidět, že ke, v důsledku zhoršování postavení Řecka vede eh, to vede i ke zhoršení pozice Evropské unie, vede to k ohrožení eurozóny a bude obtížné udržet eh, úroky na rozumné úrovni v celé eurozóně i pro další státy. A o těchto strukturálních slabinách musíme hovořit, jak říkala Pervanš. Protože v Evropské unii existuje celá řada slabin, které vedly k těmto problémům. A víme, že e, tím jsou postiženy i další země, kromě Řecka. A já si myslím, že úkolem našeho výboru a úkolem celého parlamentu je Eh, odhodlaně eh, vstupovat do diskuse, eh, která by měla vyvodit poučení z této krize, poučení týkající se finančního dohledu, týkající se bankovnictví a také toho, jak co nejlépe podpořit ten program, který byl přijat v neděli. Jde o jeho hladký průběh, tak aby jeho implementace probíhala bez větších problémů. Eh, řečtí občané eh, na sebe bude muset vzít velké břemeno, pro ně to bude v reálném životě znamenat eh, velké změny a velkou zátěž a musíme si uvědomit, že Mm, i ostatní evropští občané a všichni naši kolegové by tom měli podpořit. Uh, uh, thank you, Annie. Uh, Děkuji mnohokrát, Annie. Dále je na seznamu pan Šuntis, potom Vicky Ford, pan Giggles se chce vrátit k určitým obsahovým otázkám a potom paní Kraca. Ještě někdo další chce hovořit? Potom Sophie. Dobře, takže pan Šuntis, prosím, máte slovo. Πρόεδρε, το πρώτο μου σχόλιο έχει σχέση με τη διαδικασία za prvé bych chtěl říci, že pokud jde o ten postup a ty institucionální problémy, které vedly k této situaci, e, jsou tak, jak jste e, schrnula. Především se to týká e, situace v Řecku, ale ne výlučně. Já souhlasím s tím, co zde bylo řečeno Mm, mm, ohledně toho, jak Rada přistupuje k našemu výboru a obecně k Evropskému parlamentu. Zde existuje určitá etika eh, a mm, jde o interinstitucionální vztahy a o plnění smlouvy. Program, eh, který bude muset aplikovat Řecko a který byl dohodnut s trojkou, tak ten program Ehm, eh, znamená, že i zde bude existovat určitý mezinárodní závazek, který bude omezovat národní suverenitu. A o tom se bude diskutovat eh, i zítra a pozítří v řeckém parlamentu, protože to eh, bude znamenat velkou většinu, aby to bylo odsouhlaseno. Jde o dohodu mezi zeměmi Evropské unie a mezi institucemi EU s mezinárodní externí organizací, tedy MMF. A takže podle článku 218 eh, Evropský parlament by měl intervenovat v tom. Měl by se k tomu vyjadřovat nejenom z politických důvodů, ale um, my musíme eh, hájit, eh, obhajovat eh, účast našeho parlamentu a já navrhuji, aby v každém případě, abychom diskutovali vždycky o každém balíčku, protože tato dohoda s Evropskou centrální bankou a s Mezinárodním měnovým fondem a s Řeckem, takže to je něco, o čem bychom měli diskutovat v parlamentu zde a e, z důvodu, které jsem právě vysvětlil, a také je to i otázka politické etiky. E, to je kriticky důležitá věc, která se netýká pouze Řecka, ale i jiných zemí. Jde o dohodu, bezprecedentní dohodu. A hm, podle e, zakládající smlouvy Evropský parlament zde má intervenovat, má určitý hlas, který může vyjádřit. Souhlasím proto s tím, co řekli předřečníci když tvrdili, že musíme požadovat eh, to, aby zde parlament byl brán v potaz v takovýchto jednáních a v těch mechanismech dohledu. Eh, vzhledem k tomu, co se teď děje v EU, tak dovolte, abych řekl ještě něco navíc. Politická rozhodnutí, která byla přijatá, ta možná nejsou dostatečně důvěryhodná v očích evropské veřejnosti. Je jasné, že jde o vážnou krizi a že e, to nemusíme si tady říkat. A dohoda, která byla podepsána Řeckem a Trojkou, tak za prvé, ta e, neřeší zásadní otázku, jaká bude role Mezinárodního měnového fondu v tomto mechanismu pomoci podle mého názoru zde existovala možnost podle článku 122, tedy výjimečné situace, tak eh, zde eh, eh, bylo možné tedy mm, toto zajistit. A jde o určitou odchylku zde, když teď zde vlastně Mezinárodní měnový fond intervenuje do eurozóny a mechanismy, které zde se plánují, to jsou ty nejstriktnější mechanismy, které jsou zcela bezprecedentní v celé Evropské unii, což znamená jednostrannou oběť, mm, což může ještě zintenzivnit krizi v Řecku. A zde neexistuje žádný prostor pro ekonomický růst pak. A existuje zde e, riziko, že nebudou žádné výsledky. Ta nová prohlášení Eh, která eh, bohužel přednesl pan Triše, který řekl, že možná ještě budou potřeba další opatření, tak to není opodstatněné, protože eh, zde se ukazuje, že po dlouhou dobu Řecko bude pod vlastně jaksi takovým dusivým nebo pod dohledem, pod tlakem, který bude eh, velkou eh, překážkou pro Řecko, bude, eh, může ho to udusit. A budeme vlastně jako Řecko dlouhodobě pod striktním dohledem, pod vlastně takovou zprávou nucenou Mezinárodního měnového fondu, což což mm, znamená, že ostatní státy eurozóny také budou nést svoji odpovědnost. A na to chceme odpověď, jak to bude vypadat. Vidíme, že eh, portugalské obligace, španělské mm, obligace a státní pokladniční poukázky budou pod stejným tlakem. A zde vypadá, že nikdo mm, zatím to nechce řešit. A mm, eh, ale eh, od doby, kdy byla vytvořena eh, měnová unie a euro, tak eh, došlo k řadě chybám. Chyb, došlo k řadě chyb. A mm, zatím zde nejsou žádné záruky, žádné mechanismy, jak čelit podobným krizím prostřednictvím nějakého úvěru, nějaké půjčky, zadlužení. A výsledek je takový, že teď tady řešíme tyto problémy, které ale asi budou existovat i v jiných zemích eurozóny. Proto je třeba diskutovat o podmínkách, které panují v eurozóně. Musíme řešit strukturální, institucionální problémy. Poněvadž pokud ne, pokud, se, pokud nedojde ke korekci tohoto jevu v Řecku, tak se to rozšíří do jiných zemí. A já mm, vím, že ano, v řecké ekonomice existují velké problémy, to přiznávám, ale zároveň eh, to, co se děje v Řecku, tak to bylo způsobeno tím, jak bylo zavedeno euro také, tím způsobem vytvoření eurozóny. A mm, kromě toho, že špatně eh, funguje pakt stability. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo Vicky Ford, prosím. Děkuji mnohokrát. Sdílím s ostatními kolegy jejich zklamání, že rada zrušila návštěvu našeho výboru, čili pochopitelně musíme řešit otázku řecké krize. Je tady určité určitý pocit na finančních trzích, že se musí najít mezinárodní pomoc, ale došlo k určitému zmatku a myslím si, že slyšení rady dnes ráno bohužel nerozptýlilo toto vnímání. Čili vítám, že se zapojí IMF, to myslím zdůrazňuje také důležitost Evropské unie, že spolupracuje s neevropskými celosvětovými institucemi. Co je patrné, v novinách, že ekonomická krize v Řecku vede a vedle, vedla k velice hluboké sociální krizi. A já si myslím, že je velice dobré, že máme příležitost vyslechnout přímo od našich řeckých kolegů, co se děje u nich doma. Takže bych chtěla poděkovat za tyto informace. Ale teď je takový širší bod. Já si myslím, že je jasné, že pro takové země, která má velký rozpočtový schodek, jako Velká Británie, se musí přijmout rozhodné kroky, aby se ozdravily veřejné finance nejen, aby se nastolala opět důvěra na finančních trzích, ale také, aby se zachovala důvěra na straně veřejnosti, eh, to znamená lidí, kteří i volí poslance do Evropského parlamentu. Děkuji. Nyní má slovo Sven. Prosím, buď stručný. Ano, Jenom velice stručně. Vzhledem k tomu, že jsem z Německa, kde v neděli budou probíhat volby, tak musím říci, že se mi moc nelíbí to, co se právě kvůli tomu eh, v Německu děje. V únoru a v březnu vyšlo prohlášení, že Evropa nepotopí Řecko to byla chvíle pro vlastně tiché vyjednávání. To byl moment, kdy základní dohoda mohla být podrobně projednána a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že vznikla velice speciální situace v Německu, tak eh, je dobře známo, že koaliční strany ve vládě v této části Německa, což je zcela zásadní pro druhou komoru hlasovali ve všech veřejných um, průzkumech tak, že v podstatě se jim nechce dát a nechce pomoci Řecku. Nechtěli posílit vztahy. Čili jsem hluboce přesvědčen, to je hlavní důvod, eh, proč vzniklo silné stanovisko Německa, které vytvořilo dodatečné otřesy na finančních trzích, které se dále šířily. Pochopitelně klíčovým důvodem těchto problémů je to, a to stále trvá, je právě situace v Řecku. Čili nesouhlasím úplně se všemi, kdo v Německu říkají, že to je fenomén určitého evropského nepořádku a tak dále. V Řecku jsou skutečně zásadní problémy. To nelze popřít. A jsou to také problémy odlišné od jiných evropských zemí. Žádná země v eurozóně nemá tak vysoký schodek spolu s velkým zadlužením. Čili jsou problémy při budování eurozóny, o tom jsme se bavili už mnohokrát, jsou tady určité rozlišné názory eh, na konkurenceschopnost, eh, právě na naše rozdílné situace. A já si myslím, že řecká krize je ukázkou toho, že se s tím něco musí dělat. Nicméně eskalace celého problému byla způsobená nejasným signálem z rady a tady se hrává úlohu také Německo. Nebyla to jenom německá vláda, ale uh, Byly to bulvární plátky, různější noviny, které vedly velkou kampaň, aby se nic neplatilo. Byli to stejní ekonomové, kteří byli vždy skeptičtí vůči regulaci finančního trhu, kteří opět vytvořili velký problém ehm, veřejnosti. To znamená, že musíme potrestat ty, kteří spáchali tyto chyby, E, já čtu ale smlouvu úplně v jiném duchu, i když je úplně jasné, a to je poslední bod, že v Řecku musí dojít k velkým změnám. Také sdílím kritiku programu, nicméně je to velice tvrdý program, měli bychom ale také poukázat na to, že celé velké bohatství bylo dáno stranou pomocí klientelismu a korupce které bylo podporováno i jinými zeměmi. Například naše společnost Siemens platila 100 miliony euro v nejrůznějších úplacích a tyto úplatky pochopitelně nebyly eh, spláceny. Máme velké zakázky v zbrojařském průmyslu. Pochopitelně to jsou zase dodatečné peníze a tyto dodatečné peníze se nevrací. Také kritizuji program IMF co se týče samotného bohatství, což je druhá stránka dluhu, tam se s tím nic nedělá. Čili kde je bohatství vaší vlády, kde je to bohatství eh, řeků, kteří se dávali peníze stranou prostřednictvím korupce, klientelismu, kde je toto bohatství, aby se pomocí něho mohl snížit eh, veřejný dluh. Já si myslím, tato opatření musí být požadována zároveň, když vyslovujeme kritiku, kdy slabší část eh, obyvatel musí podstoupit eh, navýšenému, zvýšenému stresu při zavádění tohoto programu. Děkuji. Děkuji. Myslím, že v této diskuzi budeme pokračovat i s komisařem Barnierem. Dnes řešíme otázku, jak může po deseti letech euro přežít ve velmi kritické situaci. Je to poprvé, kdy k takové krizi došlo. A je důležité tuto diskuzi vést. Myslím, že všichni si uvědomují, že v Řecku se něco stát muselo. Ehm, kdyby k tomu nedošlo, tak by to byla velmi vážná rána pro nejenom Řecko, ale celou eurozónu a eh, v podstatě by to znamenalo zhroucení eh, trhu s cenými papíry a se státními obligacemi. A to, co se teď provádí, je, přichází příliš pozdě, je to příliš málo a jenom to reaguje na to, jak se chovají finanční trhy. Finanční břemeno je obrovské pro zemi, která se potýká s tak velkými problémy. Povede to k poklesu růstu HDP a bude velmi obtížné ekonomiku dovést na správnou kolej. Prakticky všichni analytici eh, trhu říkají, že ta pomoc nebude dostatečná a že v budoucnosti se bude muset dát další drastičtější řešení a restrukturalizace dluhu. A nebo dokonce by mohlo dojít k tomu, že Řecko bude muset opustit eurozónu. Jaké jsou lekce, jaké poučení z této krizi? A o to bychom měli diskutovat jak s radou, tak s komisí. Eh, v měnové politice myslím, bylo chování ECB trochu nekoordinované. První prohlášení říkalo, že IMF by se na té pomoci vůbec podílet neměl. A když to poprvé přišlo na diskuzi, že by mělo vést, nebo že by obě tyto instituce měly se spojit a poskytnout Řecku pomoc, aby došlo ke snížení dluhu. Tak ehm, ta prohlášení byla v tom smyslu, že trh by měl potrestat ty, kteří se provinili spíše než ty, kteří ehm, vedli dobrou politiku. My jsme tady už měli jedno slyšení o nedostatečném dohledu nad řeckými statistikami. Je to součást problému. V roce 2005 došlo k rozvolnění paktu stability a růstu. Zjistili jsme, že to nefunguje dobře. A Spojené království v roce 2007 bylo uprostřed boomu finančního sektoru a bankovnictví, který eh, eh, zaujímal eh, nebo představoval velmi značný podíl celé ekonomiky a už tehdy měla Británie 3% deficit. A teď v důsledku krize musela vláda přestoupit k záchrannému programu na oživení ekonomiky a teď mají obrovskou díru v rozpočtu. A Řecko bude muset také se svým rozpočtem něco dělat. Pokud se jim nepodaří oživit ekonomiku, tak to k ničemu nepovede. Takže pětiprocentní finanční zátěž, o které se hovoří, není řešení, které by mohlo v budoucnosti fungovat. Paní Kratca. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve vám chtěla osobně poděkovat za to, že těmto věcem věnujete velkou pozornost a že neignorujete celou tu řeckou krizi. Víme, že jde o solidaritu. A Řecko se nachází v obtížné situaci, jde o zásadní problémy, jde o to, že ten model ekonomiky nefungoval. Jde také o to, že a to slyšíme z nejrůznějších stran, Eh, došlo k prohlubování strukturálních eh, problémů. A je tím postižen také parlament, jak Evropský parlament, tak i řecký parlament, protože se jim nepodařilo prosadit úspěšnější model hospodářského rozvoje. Myslím, že chybí eh, instituce po krizi samozřejmě budeme chytřejší a dojde určitě k institucionálním změnám. Já si myslím, že to vše, všechno se odvíjí od modele hospodářského rozvoje. Teď víme, že celý ten program musí být každé tři měsíce vyhodnocen a proto si myslím, že náš parlament by měl mít možnost se tím také zabývat. My to budeme muset formálně schválit, protože je to rozpočtová otázka. A proto si myslím, že celý ten program musí být podřízen veřejné kontrole ze strany jak Evropské komise, tak parlamentu. Víme, že možná dojde k výpadku rozpočtových příjmů v Řecku v důsledku těch úspor. Ale proto je potřeba poskytnout finanční pomoc a vytvářet nové finanční příležitosti, které podou k vytváření pracovních míst. mohlo by dojít k paralelním ekonomickým eh, šokům, které by byly důsledkem této velmi přísné rozpočtové disciplíny řecké vlády, která teď na ně byla uvalena. A politické náklady bychom také měli mít na paměti. Jsou to věci, které si konečně e, začaly přiznávat v Řecku, ale je potřeba o nich diskutovat také na evropské úrovni. Já jsem tedy velmi ráda, že Evropský parlament se té otázce věnuje a myslím, že je potřeba podpořit nový e, hospodářský rozvoj v Řecku a také ta právní otázka. Na to bychom neměli zapomínat. E, myslím, že řecký parlament musí přijmout stanovisko. Víme, že tady je přijímána dohoda s nějakým vnějším eh, orgánem zahraničním, tedy jsme s Mezinárodním měnovým fondem a s Evropskou uní a i k tomu by měl mít řecký parlament eh, se vyjádřit. A to je právní otázka, možná, že bychom měli požádat o stanovisko právní službu. Děkuji. Mnohokrát začínám mít pocit, že se obrátíme na právní služby v případě jednoho, dvou bodů, které zazněly. Teď má slovo Ude, prosím. Ehm, Děkuji, já už nechci mluvit o Řecku. Myslím, že mnozí přede mnou to popsali velmi vystižně. Jenom jednu poznámku k tomu, co říkal Jose Manuel. Myslím, že výstup eh, z eurozóny není vůbec představitelný. Podle mě by to byla obrovská chyba protože přes noc by všechny dluhy, dluhy, které byly přijaty v eurech, by explodovaly a všichni spekulanti by se na Řecko vrhli. Rozhodně to není eh, představitelná odpověď na krizi, že by Řecko vystoupilo z eurozóny. Nechci také nic eh, říkat k hospodářským nerovnováhám. O tom už tady také byla řeč ještě pořád máme v Evropské unii žádná opatření na zvrácení těchto trendů. Nechci také hovořit o eh, spekulantům a investičním bankám. I tady budeme muset jak na národní, tak na evropské úrovni přijmout opatření. Eh, a rozhodně eh, bychom se tím měli zabývat my v přijímání legislativy. Ale dovolte mi řekl několik slov o postoji rady. Rada prokázala eh, velkou nešikovnost v oblasti krizového řízení. Eh, v důsledku eh, jednání členů rady došlo k spekulaci, k eskalaci krize. A já musím souhlasit se svým kolegou, který říkal, že tím, že německá vláda nejednala včas, tak tím celou krizi jenom zhoršila. A teď máme na stole výsledek, který znamená, že Mezinárodní měnový fond vlastně má jako věřitel prioritu. A může se stát, že eh, spekulanti teď budou napadat i ty státy, které eh, bilaterálně Řecku pomáhají. A to rozhodně není dobrá politika. A já budu s velkým napětím eh, poslouchat to, co nám řekne Oli Ren 12. května o svých návrzích. Když eh, komise předkládala svůj návrh na rozšíření eh, finančního dohledu, protože eh, v těch krizích je potřeba hledat evropské řešení, tak jsem s tím souhlasil. Já si myslím, že skutečně musíme hledat správné evropské řešení na podobné situace a ne aby se musel hrozně namáhavě telefonovat o víkendech mezi hlavními městy, tak aby se dohodly rysy takových záchranných balíčků. A to musíme udělat také proto, abychom zabránili příští vlně spekulací, která by mohla postihnout eh, ostatní evropské státy. Thank you, Mr. Klut. Děkuji, pan Klut, prosím. <clears throat> Ja, danke schön. Ja. Děkuji. Já jsem ještě nemluvil s žádným řeckým kolegou, který by popíral, že ty problémy skutečně existují a že to jsou skutečné příčiny krize. Ale i přesto bych se chtěl teď vrátit k tomu, co říkal můj kolega Nikolas. Nejde výlučně o řecké příčiny, o to, že to celé vzniklo pouze v Řecku. Víme, že i v Portugalsku a Španělsku došlo ke snížení ratingu, což znamená, že to má obecnější příčiny. A já si myslím, že by pomohlo, kdybychom se nekoncentrovali pouze na ty řecké problémy. I německá vláda předevčírem navrhla, aby ty země, které překračují eh, kritérium zadlužení v eurozóně, eh, byly postiženy, v některých rysech je ten návrh absurdní, aby si konečně uvědomili, že jsou součástí většího celku. Víme, že jsme uprostřed diskuse o strategie do roku 2020. Tady jde víceméně o prodloužení předchozí Lisabonské strategie. Já si myslím, že bychom toho měli využít, abychom šli hlouběji a že bychom měli více přemýšlet o tom, že ta Lisabonská strategie byla příliš jednostranně zaměřená na konkurenceschopnost a na liberalizace. A možná, že i v tom by mohla být příčina řecké krize. Je možné, že ta strategie vedla k plošné privatizaci, podkopalo to hospodářskou situaci například toho bývalého řeckého telekomu, který teď patří německému telekomu. ale my jsme si měli vědomit, že v důsledku té hospodářské politiky vlastně odpadla, odpadl celý základ ekonomiky. A já bych chtěl k tomu vést příklady. Myslím, že v důsledku evropské hospodářské politiky byly prováděny v Řecku změny, které rozhodně k hospodářskému růstu nevedly. A byl bych proto, abychom se nezabývali pouze řeckými příčinami krize, ale abychom pojmenovali i obecnější Eh, důvody, které vedly eh, k této krizi a které bychom měli řešit v rámci té strategie do roku 2020. A měli bychom se zaměřit hlavně na měnovou unii. Eh, thank you. Um, Děkuji mnohokrát. Mám tady Antolin, Sophie, Liama a pokud budeme mít ještě chvilku, tak také pohovořím, ale měli bychom mít čas na všechny. Antolin, prosím, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych, kdyby bylo bývalo dnešní slyšení. Doufám, že se to vyřeší v budoucnosti. Nicméně je tady problém s tím, že skutečně pracujeme v reálném čase. Bylo by dobré, abychom měli nové hráče na scéně po přijetí Lisabonské smlouvy, aby všichni hráli svoji úlohu, jak Evropský parlament, Rada, Komise a také Eurozóna, která je nyní velice aktivní v tomto procesu. Je důležité, abychom do toho měli také co říct. Tato krize je velice významná, významná, nemůžeme zanechat stávající situaci a musíme se zaměřit na směry, kterým, kterými se budeme ubírat. Nemůžeme to vyřešit také tím, že si budeme zájemně něco vyčítat, ale je důležité, abychom měli správnou diagnostiku a správná řešení. Čili musíme uvažovat o cestě změn, jakým směrem se budeme ubírat. Budeme mít jednotnou měnu na vnitřním trhu, Někteří si naopak myslí, že by bylo lepší, kdybychom v podstatě rozbili to, co jsme vybudovali, měli bychom mít protekcionismus, aby si každý bojoval sám za sebe, ale v podstatě zazněl návrh, že eurozóna by měla mít schopnost řešit tento problém jako skupina. Není to pouze řecký problém, je to problém Evropské unie a je to hrozba pro celou Evropskou unii. Pochopitelně jsou tady určité funkční problémy, ekonomické, měnové problémy a je to otázka řízení měnové politiky. Evropská centrální banka by měla mít zásadnější úlohu v celém procesu a podle mého je tady také problém s tím, že tu politiku v podstatě předkládáme trhu a vždy si kladu otázku, kde je měnová politika a jaká skutečná opatření se přijímají. Je tady také určité riziko a co se týče pomoci, tak se musíme podívat na kontrolní mechanismy, cíle, což bude mít také dopad na to, jakým způsobem to bude řešit celá eurozóna. Pokud chceme mít lepší ekonomickou integraci, tak to bude mít také následné dopady. Není to pouze otázka nějaké pomoci, je to mnohem hlubší problém. Pokud máme stejné nedostatky v oblasti řízení, tak se tyto problémy budou jenom zhoršovat. Čili musíme přijmout strukturovaný přístup, jak zajistit ekonomické řízení a zprávu naší politiku, aby došlo k lepší integraci a Evropský parlament zcela jistě má k tomu co říct. Nemůžeme přijímat žádné rozhodnutí, aniž by se do toho aktivně zapojil také Evropský parlament, čili plně souhlasím s naší předsedkyní, s panem zpravodajem a Evropský parlament zcela jistě by se měl aktivně zapojit do celého řešení problému, protože je uh, ohrožena budoucnost Evropské unie. Děkuji, Sophie. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že celá situace je skutečně velice nepříjemným probuzením nejen pro Řecko, ale také pro nás, protože eh, se také odhalují interní slabiny eurozóny a je to důkaz toho, co lidé říkali už dlouho. Měnová eh, unie potřebuje politickou, ekonomickou unii, potom eh, je neschopná řešit problémy, zasahovat a já doufám, že v tuto chvíli to skutečně správně vyřešíme a doufám, že měnová unie bude mít eh, rozhodovací struktury. Nyní eh, samotné Řecko, musím dodat, že to je země, která, kterou mám velice ráda, čili mě to přijde nesmírně smutné, ale veřejné mínění jak v Řecku, ale i v jiných členských státech se zhoršuje. A když se podíváme na Řecko na jedné straně, tak souhlasím s tím, že opatření je velice tvrdé, nicméně to je také odpovědnost politiků, kteří musí vysvětlit, že tato opatření nejsou tak tvrdá kvůli IMF nebo Evropské unie, protože prostě neprovedly reformy, které měly udělat. Kdyby to udělali dříve, tak by tak draze neplatili. Na druhou stranu jsem se také povšimla, nebo se spíše distancuji od prohlášení, které bylo eh, provedeno na národní eh, úrovni, nejen u mě doma, ale i v jiných zemích, kde se dělají karikatury některých eh, členských států, určité stereotypy. Z toho vyplývá, že některé státy jsou nadřazené, některé podřazené, což je naprostá hloupost, vůbec to ničemu nepomáhá a myslím si, že v této chvíli všichni politici by měli podpořit řeckou vládu, protože ta ji podporuje právě v tuto chvíli, protože musí prosadit eh, skutečně obtížná opatření. Když jsem si vyslechla dnešní diskusi, tak bych vyžádala své kolegy, aby se zdrželi nejrůznějších eh, politických půtek a výpadů. Eh, které se týkají národní politiky. Já si myslím, že to skutečně ničemu neposlouží. Za druhé, samotná opatření a balíček eh, přijde mi, že schodky a dluhy musí být na jedné straně eliminovány pomocí eh, úspor a škrtů, ale co tady chybí je ta druhá strana věci. Návrhy pro ekonomický růst, protože to je druhá stránka mince. A na závěr bych chtěla paní předsedkyně zdůraznit to, co jsem říkala eh, na slyšení asi před měsícem. Myslím si, že celá situace si žádá určité parlamentní šetření, protože to není pouze problém Řecka, ale problém nefungování celého systému. Víme, že jsou tady jiné členské státy, kde jsou ohromné problémy, kde jsou uplatňovány metody, které nemusí být úplně v souladu eh, s pravidly. Myslím si, že musíme také vyšetřit eh, nejen eh, určité chyby, které byly napáchány, ale jak ten systém vůbec funguje, jaká je úloha členských států, jak funguje pakt stability. Zda komise má, Eurostat mají dostatečné pravomoci. Já si myslím, že jsme došli k závěru, že nemají. Využívají naopak pravomoci, které mají. Co tady chybí? Co se stalo? Jak je možné, že léta se ví, že statistiky nebyly v pořádku, že se nic nestalo, nic se nezměnilo. Jak je to vůbec možné? A pokud eh, budeme vyšetřovat bankovní krizi, tak eh, stávající měnová krize zcela jistě se zaslouží podobné šetření, které by mělo vést eh, k závěrům, které by následně pomohly eh, paktu růstu a stability. Děkuji, máme ještě 10 minut předtím, než eh, pozvu pana komisaře Barniera. Mám tady pana Van Gogha, Jean-Paula a na závěr bych chtěla říct také něco já. Takže má slovo Liam, prosím. Já patřím k rodině federalistů, kteří eh, jsou, radují z eh, toho podpůrného plánu pro Řecko, přestože těch 5% je příliš mnoho a kdyby Evropská centrální banka se chovala jako americká centrální banka nebo Bank of England, tak eh, by to znamenalo, že by mohla přímo půjčit Řecku, tak by mohla půjčit za výhodnější úrok, ale to je zakázáno smlouvou a možná, že e, je dobře, aby parlament o tom jednou začal diskutovat a rozhodl se s tím něco udělat. I tak e, je potřeba říct, že záchranný plán e, nevyřeší sám o sobě všechny problémy, ale já bych se chtěl zmínit o tom, čemu říkáme finanční neudržitelnost a víme, že odpoledne se budeme bavit o zprávě, která se tohoto tématu týká. Eh, úsporný plán, který eh, byl uložen Řecku a také ostatním zemím, a který znamená vyrovnání rozpočtu prakticky za několik let, by teoreticky, a já jsem ekonom, mohl vést k východ, k východisko z krize. A to by mělo znamenat eh, plnou zaměstnanost. Eh, kdybychom bývali v minulosti na třeba 90. letech měli plnou zaměstnanost, tak by nedošlo k vytváření těchto dluhů. A já jsem první, kdo eh, kritizuje také Francii, která to v té době taky neudělala a nesnížila své zadlužení v době, kdy zaměstnanost byla mnohem vyšší. Dnes bychom eh, v té krizi již nebyli. Eh, víme, že eh, mnozí ekonomové provedli analýzy a všichni ti ekonomové říkají, že nemáme situaci plné zaměstnanosti, ale produkční kapacity jsou nevyužité a naše zaměstnanost je příliš nízká. A v té situace je potřeba se ptát, jak takový úsporný plán by Eh, mohl potenciálně vést ke zvýšení výkonu ekonomiky. A teď mluvím jenom o Řecku, mluvím o ostatních evropských zemích. Jak by takový záchranný plán mohl zvýšit výkonnost ekonomiky a přitom umožnil snížení zadlužení? To mi přijde v podstatě nemožné. Kdyby v takovém postavení byl podnik a došlo ke snížení poptávky. Tak co udělá soukromý podnik? Bude investovat do, další, eh, do dalšího zařízení? Ne, on to zařízení spíše prodá a tím sníží svůj eh, výkonný potenciál. A to eh, se teď odehrává a k tomu dochází ve většině evropských zemích. A za těchto podmínek, pokud investoři si to budou myslet a pokud investice budou klesat a poptávka bude klesat, tak budete mít velké problémy, jak vytvářet jakékoliv přebytky ve, vašem, eh, ve vašich rozpočtech. Když se podívám na Řecko, když se podívám na situaci v Portugalsku a ve Španělsku, a Španělsko bylo eh, velmi dobrým žákem eh, s ohledem na rozpočtovou disciplínu. A když se dnes podíváte na Španělsko, tak zjistíte, že výsledek je opačný. Mám mluvit rychleji? Nemohl byste, eh, prosím, eh, dokončit svůj příspěvek, před chvilkou přijde pan komisař. Tak eh, ten účinek byl opačný. Nedošlo ke snižování deficitu. Ještě budu mluvit ostatní. A já jsem velmi rád, že došlo k přijetí záchranného plánu, ale myslím, že se nám pořád ještě nedaří řešit nerovnováhy, které v eurozóně existují. Musím říct velmi rychle, protože mi nezbývá čas, ale dojde tady k vnější nerovnováze. A jak je možné je vyrovnat? Je to jednak devaluace. Devaluace není možná, protože máme jednotnou měnu. Druhý způsob, jak řešit nerovnováhu, je využití rozpočtových prostředků pro to, aby ty asymetrické šoky eh, byly odstraněny. Eh, nic takového není. Eh, máme sice pakt o stability, který to ale nevychová. A potom je třetí způsob, což je snižování Eh, platů, což eh, se dělá velmi těžko ve všech evropských zemích. A důsledek toho je také ten, že to vede ke snižování poptávky. Eh, paní předsedkyně žádá, aby řečník už skončil. A proto si myslím, že bychom měli být velmi pragmatičtí. You took five minutes. Vy jste E, hovořil pět minut z těch osmi, které jsme měli k dispozici a e, tady jsou ještě jiní. Jean-Paul, paní předsedkyně, hm, bohužel ještě asi budou další příležitosti o tom hovořit a vzhledem k tomu, že mi byl vzat můj e, čas, tak to, co jsem měl na mysli, řeknu spíš příště. Ale jenom říkám, že bohužel ještě asi budeme o tom muset mluvit. Bude ta příležitost. Paní předsedkyně, děkuji jean paul Markus velice stručně. Děkuji velmi stručně, paní předsedkyně. Myslím, že jsme všichni pochopili, že to všechno vězí v tom, co bylo schváleno před deseti nebo dvanácti lety, pak stability a růstu, ten nepředpokládal podobnou situaci. A myslím, že se obelháváme, když si říkáme, že je možné to všechno napravit bez nějaké větší finanční redistribuce. Eh, a víme také, jak se s tím potýkaly středoevropské a východoevropské země, které museli překonávat obrovské rozdíly. A já jsem trochu eh, rozčilen tím, co říkají někteří mi eh, němečtí kolegové, kteří před pěti lety stáli na, v čele té skupiny, která chtěla oslabit pakt růstu a stability a dnes říkají, že je potřeba potrestat ty, kteří ho nedodrželi. Thank you very much, Annie. Děkuji, Annie. Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα. Ano, velice stručně. Nejprve chci zdůraznit, že nejsou pochybnosti v tom smyslu, že hlavní důvod pro řeckou krizi je eh, důvod tedy řecký, je v Řecku. A je třeba to teď umět vysvětlit eh, řekům, že hlavní odpovědnost eh, jsou ty nesrovnalosti a omily za poslední desetiletí v Řecku. Je třeba zmobilizovat spolu občany, aby akceptovali to, že mm, teď budou muset prožívat těžkou dobu. Pokud ale na jedné straně neskončí ty útoky, i dokonce rasistické, verbální útoky na adresu řeků, řeckého lidu, eh, že to jsou tedy neschopní lenoši a podobně, tak to je to, co nebude akceptovatelné pro řeky. Je třeba se na to podívat eh, z toho pohledu, že je třeba teď eh, přesvědčovat, přesvědčovat občany a vysvětlit jim ta, to, co je čeká a že eh, to bude určitý tunel, na jehož konci je eh, perspektiva. A mm, ta dohoda pomoci, která má být teď potvrzena eh, na samitu, tak tato musí, ta dohoda musí Řecku dát i určitý, určitou možnost se nadechnout před těmi všemi útoky ze strany trhu a je třeba aby tedy měli možnost aplikovat ten velice striktní program. A jak jsem, jak včera řekl i zástupce Mezinárodního měnového fondu, e, cíl toho programu je, aby co nejdříve se Řecko dostalo z krize e, A mm, samozřejmě ta odpovědnost eh, leží především na Řecku, ale je třeba si tady objasnit celou řadu věcí. Například v posledních třech měsících my eh, Eh, eh, eh, nemůžeme tedy podkopat ty cíle, které byly stanoveny v programu a bylo řečeno, že ty prostředky nebudou asi stačit, že především Řecko bude muset zrestrukturalizovat svůj dluh. Také se hovořilo i o tom, že by případně mělo odejít z eurozóny, ale to je nebezpečné, to neposlouží ničemu E, neposlouží to ani pro to přesvědčování e, řeků, aby sebe vzali tu oběť a neposlouží to nikomu. A my teď zažíváme takové útoky, ale ty útoky vlastně škodí celé eurozóně a euru. Je třeba se na to podívat z tohoto pohledu. O 11.2. Jak jsme e, viděli, tak Mm, mm, došlo k určitému rozhodnutí, ale já si myslím, že mm, mělo se postupovat tak, aby eh, eh, ten mechanismus měl určitý odstrašující účinek, aby nebylo nutné tedy používat ty finanční zdroje, které byly teď přiděleny. A Eh, třeba ta desetiprocentní úroková sazba, to Řecku nepomůže a ani to není opodstatněné, takovéto zvýšení sazeb, které je velice razantní. Paní předsedkyně, děkuji, děkuji i kolegům a velice stručně dovolte, abych nakonec uzavřela tuto rozpravu, kterou jsme právě vedli a která nám ukazuje, že eh, poslanci jsou si velice vědomi problémů, a e, toho, jak je ta situace citlivá a mm, že také jsou velice solidární s Řeckem, protože Řecko čekají těžké doby e, při hledání řešení. Tak děkuji kolegové a nyní e, přivítám pana komisaře. Right. Um, I'm, I'm very pleased. Já s velkým potěšením nyní, prosím, klid a ticho, takže e, přestaňte eh, s těmi privátními diskuzemi. Já se omlouvám, ale tady takhle to nejde. Děkuji. S velkým potěšením eh, bych chtěla přivítat pana komisaře Barniera na schůzi výboru. Určitě to mělo eh, nastat eh, ve Štrasburku, ale někteří nemohli kvůli výbuchu sopky se tam dostavit. Takže je to vlastně poprvé, kdy zde vítáme pana komisaře na schůzi výboru. Samozřejmě on již eh, tady za námi byl, když jsme jednali s národním parlamenty, ale teď je to vlastně poprvé, kdy konkrétně přišel, aby nám podal aktuální informace o eh, finančních aspektech vnitřního trhu a aby zareagoval na naše otázky jsme rádi, že jste přišel a já e, jsem přesvědčena, že to nebude poprvé. A máte slovo, pane komisaři. Dámy a pánové, dobrý den. A z řady důvodů mohu říci, že vás opět rád vidím. Děkuji paní předsedkyni za přijetí. samozřejmě eh, budu se snažit eh, úvodem eh, být co nejsouhrnější a poté spíše reagovat na otázky. Takže po těch velkých otřesech z roku 2008 byla přijata celá řada mm, rozhodnutí, i jsme se začali zabývat řadou oblastí a dva roky na to, stačí se podívat dnes a včera do novin, tak situace na finančních trzích je pouze na prv, je po, pořád na prvních stránkách a e, je to něco, co zneklidňuje stále, ať, jsou to manage, ať je to management podniku, ať jsou to občané, politici. Občané mají hodně důvodů se zneklidňovat, takže to všechno nám ukazuje, že ještě krize neskončila. E, v lednu jsem řekl, že e, asi z této krize nevyjdeme tak rychle, jako jsme do ní vstoupili a ani to E, ani e, vlastně e, tím nevyřešíme otázky, jako je regulace, jako je růst, protože růst musí být vyváženější, spravedlivější a musí více respektovat životní prostředí. Musí být tedy jiný. Dámy a pánové, není čas na nečinnost. Musíme se chovat zodpovědně a pamatovat si na to všechno, jak to bylo. A mm, právě v tomto týdnu se ukáže, jak jsme schopni vyvodit ponaučení z této krize a jak se věci začnou vyvíjet jedním či druhým směrem. Já v lednu jsem vám slíbil, že se budeme věnovat inteligentnímu dohledu a efektivní regulaci že se tomu budeme věnovat společně, tedy i s vámi, s parlamentem. A e, již několikrát jsme na toto téma jednali, za to děkuji. Legislativní program je velice nabitý a e, e, v tomto roce tedy do příštího e, jara, tak já hodlám splnit závazky G20, to znamená předložit Evropskému parlamentu a radě ministrů všechny eh, eh, ty dokumenty, ke kterým se zavázali, zavázali šéfové vlád hlavy státu na G20. Proč jednat teď? Já jsem přesvědčen, že ty příští měsíce jsou zásadně důležité pro naše finanční systémy a vůbec pro eh, ekonomiku celé Evropské unie. A zde bych uvítal významnou činnost eh, paní komisařky Kresové a eh, i bych chtěl uvítat eh, zprávu paní Pervan Šperese. Rok 2010 je rokem, tak, kdy budeme doufat v ekonomické oživení. Jsou zde pozitivní signály, eh, zvyšuje se průmyslová výroba daleko rychleji, než jsme mysleli, takže globální růst by mohl být 4% a vrací se i důvěra v podniky a mm, proto bych rád, abychom věnovali velkou pozornost eh, tomu hlavnímu sektoru evropské ekonomiky, to znamená malým středním podnikům, které tak nutně potřebují finance. A Eh, mm, mm, mm, lze se vyhnout tomu riziku, že opět nepoklesne eh, růst. Hm, eh, zde jsme svědky určitých nerovnovách ve světové ekonomice a rok 2010 to také bude rok, kdy, eh, eh, kdy pocítíme dopad krize na rozpočty států. Budeme muset eh, řešit i ty důsledky masivních přímých injekcí, intervencí, ke kterým došlo ve finančních sektorech a kdy jsme tehdy reagovali na ten šok pokles růstu a zvýšení nezaměstnanosti a e, všichni občané, všichni daňoví poplatníci pocítí důsledky jednání určitých subjektů, bank e, a dalších institucí, e, které ztratili pocit odpovědnosti a nechovali se eticky. A takže proto říkám, že nesmíme mít krátkou paměť Mm, mm, finanční eh, trhy a finančníci měli velké obavy eh, z deficitu rozpočtu různých států. To eh, mělo velké důsledky, které nakonec vedly třeba i k těm aktům solidarity, jako právě to, co jsme teď učinili ve prospěch jednoho z našich členů, tedy Řecka. Já se nebudu detailně vracet k případu Řecka, protože to spadá do kompetence Oli Rena především, ale určitě, mm, až nadejde okamžik, vyvodíme z toho důsledky. A teď je, pokud jde o moje portfolio, eh, vnitřní trhy a ratingové agentury především. Zde já si myslím, že klíčové slovo eh, musí být zodpovědnost a transparentnost. Je legitimní, aby ratingové agentury posuzovaly situaci eh, států, ale je třeba eh, mít na paměti důsledky jejich jednání, které jsou nedozírné a proto smysl pro zodpovědnost. To je základní pro takovéto hodnocení, které musí být transparentní a proto já teď pracuji na té různorodosti a konkurenci, větší konkurenci v sektoru sektoru ratingových agentur. Dále regulace, kterou přijmeme v této oblasti a která e, začne fungovat v prosinci, tak ta by nám měla umožnit, abychom šli směrem k té větší zodpovědnosti a transparentnosti. Bude to stačit? O tom si nejsem jist, ale musíme rychle tedy vyhodnotit poté tu regulaci a poté navrhneme, že případně půjdeme ještě dále. Dámy a pánové, ve finančním sektoru rok 2010 vypadá to, že to je i rok, kdy se vrátí zisky. To je spíše dobrá zpráva, hm, no, protože to bude ku prospěchu celé ekonomiky, která tak nutně potřebuje finance. Je to dobrá zpráva, eh, pokud ale tento návrat k eh, ziskům také nebude znamenat návrat k, té, eh, k těm rizikům, které na sebe budou brát eh, mm, mm, těto finančníci a mm, to mě vede k té otázce těch bonusů. Rok 2010 bude a musí být rokem, kdy Evropská komise začne pracovat na realizaci závazku G20 a Financial Stability Board. Naši američtí partneři také velice aktivně pracují na eh, eh, nezbytných reformách, eh, ke kterým se zavázali, tedy ve směru dohledu a regulace a vypadá to, že je zde šance, že se dohodnou na reformě, která skutečně bude reformou v pravém slova smyslu a já eh, navštívím Spojené státy, čtyři a půl dne tam strávím a jsem přesvědčen, že mezinárodní koordinace to je něco, co jenom posílí naše reformy a nebude to žádná výmluva, žádné alibi, abychom je eh, eh, nějak rozmělnili či opožďovali. A hm, já eh, jim tam jasně řeknu, že pouze společně můžeme se ponaučit z krize a ne eh, vystupovat nějak izolovaně či si dokonce konkurovat. Dámy a pánové, já myslím, že vůči eh, daňovým poplatníkům, mm, kteří za to tak zaplatili, takže vůči občanům musíme se chovat zodpovědně a splnit závazky v roce 2010. A nyní dovolte, na jakých návrzích budeme pracovat. Eh, máme na to prostředky, eh, protože již je účinná Lisabonská smlouva a mm, instituce již fungují, a především Evropský parlament a i komise. A eh, mm, Evropská unie tento víkend opět ukázala, že je schopna být akce schopná a řešit bezprecedentní krize a že evropská solidarita existuje. A tyto události nám také eh, připomínají, jak je důležité plnit závazky, to znamená nezapomínat na ponaučení z krize a, mm, eh, a příliš eh, tedy neprohlubovat ty různé divergence, které existují mezi členskými státy a institucemi, protože neseme všichni stejnou odpovědnost. A e, v tomto duchu e, v příštím roce se budu věnovat několika oblastem, jako je dohled, efektivnější, evropštější dohled nad finančním sektorem. To je jeden ze základů e, našeho úsilí směřujícího k regulaci. A spolu s vámi Eh, se budu snažit respektovat eh, ty tvrdé, ale proveditelné lhůty, tedy 1. leden 2011. Eh, to je datum, od kterého by Evropská unie měla mít řádný systém dohledu. A mm, zde Mm, e, e, vím, že Jose Maria mm, Marka Lopiter Skinner, Van Gigelt a e, další tedy zpravodajové v Evropském parlamentu hodně přispívají do této diskuze a, a také i o tom budete hlasovat a já myslím, že je důležité a mm, bychom vystupovali soudržně a stejně ambiciozně. A, e, e, takže váš Eh, postoj se blíží, tedy postoj komise a já zde vidím ale určité odlišnosti, divergence třeba s postojem rady a já myslím, že je třeba se snažit o mm, eh, kompromis mezi těmito různými názory postoj a to je moje role, tedy sladit postoje parlamentu a rady eh, s tím, že mm, každá z těchto institucí musí být vstřícná a flexibilní dohodě. A jak jsem řekl, je to šance, je to vlastně výhoda, naše konkurenční výhoda, to je přidaná hodnota pro náš eh, finanční sektor, protože budeme prvním regionem na světě, který bude mít takovýto model dohledu a regulace. Druhá priorita to je regulace finančních trhů a jednotlivých subjektů tam působících. Jak jsem řekl, nikdo nesmí uniknout tomuto dohledu a regulaci. Zde na rok 2010 jsme již nastínili určité směry, to znamená, dohodneme se na regulaci hedge fondů a private equity fondů. To je také závazek z G20, kdy komise eh, předložila tento návrh. Byl učiněn velký pokrok, především zde vítám i eh, práci vašeho zpravodaje Jean-Paula Kozeze. A nyní eh, musíme eh, zajistit, aby se instituce dohodly co nejdříve, a to před létem, doufám. A teď eh, třetí země. Třetí země, to je ta problematická věc. Zde bych chtěl zde bych rád tedy, abychom přijali takový přístup, který by byl založen na ekvivalenci, na takové pasportizaci a aby to bylo spravedlivé, aby ty podmínky byly stejné, rovné. A já teď eh, eh, analyzuji nové návrhy, eh, které se snaží o to vytvořit efektivní systémy vůči nim. Kromě tohoto, dámy a pánové, přijetí efektivní regulace derivátů. To je třetí bod a to bude eh, eh, velká věc pro to zajistit větší solidnost eh, finančních trhů. Já zde navrhnu takovou strategii vůči derivátům, protože tady jde o velké částky, velké objemy při těchto operacích na trhu a je to strategické, protože každý měsíc vidíme, jak vznikají nové příklady Eh, těchto derivátů a to vede k různým otazníkům vůbec, jak tyto trhy mají fungovat. A to jenom posiluje moje jasné odhodlání a to je, že vám navrhnu efektivní regulaci třeba eh, eh, třeba státní půjčky, tento trh se státními půjčkami, státním dluhem zde. My teď vedeme takovou studii, analýzu Eh, toho, co se eh, dělo za poslední měsíce. A první ponaučení je, že tyto trhy musí být úplně transparentní, tak aby naše orgány dohledu mohly dohlížet nad jejich správným fungováním a případně jednat, eh, pokud dojde k nějakým nesrovnalostem do léta předložíme obecný návrh o derivátech, jehož cílem je standardizovat eh, a především eh, zavedeme tedy centrální způsob kompenzací, který bude pod dohledem. A zde se budeme snažit o registraci všech těch derivátů u těch depozitářů, které, kteří budou centralizováni, tak abychom mohli lépe dohlížet nad tímto sektorem. A dále eh, i díky návrhu zprávy Werner Langena, eh, za kterou děkuji, tak budeme moci jít ještě dále a díky i tomu slyšení, ke kterému došlo minulý týden a na základě i vlastních analýz, tak připravíme návrhy. A eh, především bychom měli stanovit po, eh, po pravidla pro nefinanční instituce. Já se svými spolupracovníky, jak víte, Eh, hodně jednám s podniky, s různými organizacemi a mm, snažím se je pochopit, o co jim jde. A snažím se analyzovat eh, potenciální dopady mm, případné budoucí legislativy. A můj závěr je takový eh, ta povinnost kompenzace se E, nemá aplikovat na nefinanční instituce. Ale bez pochyby musíme po nich chtít, aby řídili rizika spojená s nekompenzovanými deriváty a pokud by ve svých portfoliích měli tedy takové ty pozice takových nástrojů, které by znamenaly systémové e, riziko, tak potom by se na ně ta pravidla vztahovala. A e, samozřejmě mm, ty finanční instituce to nemohou obcházet, aby to nevezlo, nevedlo k nějakému nějaké finanční arbitráži, pardon, regulační arbitráži, aby si nevyhledávali ty produkty, eh, kde ta regulace je pro ně příhodnější, tak jak je to ve Spojených státech. A čtvrtý bod, budoucí návrh, to jsou, to je short, sell, short selling a větší transparentnost, prodej na krátko, větší transparentnost, větší i pravomoc o orgánu dohledu, takže eh, eh, my předložíme návrh na podzim. Tady jde o to eh, nějak zarámovat to riziko, které je spojeno s prodejem na, krátko, se short, selling, se short selling, protože mm, zde je třeba se inspirovat různými modely, jako je Cezar například, ale jít za rámec modelu Cezar. Také je, i musíme se vyhnout tomu, aby náhodou členské státy nepřijímaly vlastní předpisy, mezi kterými pak by byly rozdíly. A dále musíme mít schopnost penalizovat porušování pravidel v Evropě, protože takový evropský dohled může fungovat efektivně pouze pokud všechny státy budou mít stejné pravomoci provádět dohled a také penalizovat ty subjekty za porušování, eh, porušování pravidel. A to také je cílem naší směrnice o zneužívání trhu, který předložíme v roce 2010 a především eh, se zaměříme na ty různé multilaterální systémy vyjednávání, kdy se vyjednává o těch nejrůznějších derivovaných eh, nástrojích. Tady jde o to, aby ten finanční eh, trh byl transparentní, aby ty příslušné orgány měly možnost intervenovat, když zjistí, že je, na, že je ohrožena stabilita trhu a k tomu má přispět i ta směrnice MIFID o finančních institucích. Dále, tře- eh, další velká oblast je eh, banky, eh, tedy bankovnictví musí být solidnější. Budeme pracovat na tom, aby banky byly více odolné, a aby na sebe nebrali nadměrná rizika. A zde jde o směrnici CRD3, tedy o kapitálové hm, přiměřenosti a zde paní McCarthy připravuje k tomu zprávu. Takže jas, jasně nám krize ukázala, že eh, požadavky na vlastní kapitál, sekuritizaci a eh, pokud jde o tedy ta eh, portfolia s různými obchodními cenými papíry, že to jsou pravidla nedostačující a mm, je třeba tedy přijmout další pravidla, aby ty banky byly solidnější. My víme, že mm, trhy jsou globální, a takže samozřejmě mm, naše banky musí eh, mít stejné podmínky jako další mezinárodní partneři, tedy zde budeme jednat hlavně s Američany, protože někteří se bojí, že my tady v Evropě přijmeme něco a že ve Spojených státech bude sklus a také i no, e, nová bazilejská pravidla také se změní i ve smyslu výsledku studie dopadu, která byla provedena. A zde já e, souhlasím se všemi obavami i paní McCarthy a budeme se také snažit o vyvážená řešení. Také vyvodíme i e, Eh, ponaučení, pokud je o obezřetnostní pravidla. Poku, kromě tedy té směrnice CRD3, tak my také spolupracujeme s Bazilejským výborem a společně pracujeme na těch eh, solidnějších, mm, obezřetnostnějších pravidlech, obezřetných pravidlech. A zde jde o to zajistit ale i pravidla eh, spravedlivé hospodářské soutěže. To je to, čemu říkají odborníci Bazilej 3. A eh, já v rámci směrnice CRD 4 přijmu eh, určitý, předložím určitý nový návrh a zde kolega Karas pracuje na zprávě k CRD 4 já samozřejmě, ale musím zahájit široké připomínkové řízení, abychom vyhodnotili případný dopad, abychom správně nakonfigurovali tato opatření a to e, v čase, e, potom, abychom to dobře nakonfigurovali, pokud jde o e, kumulativní efekt těchto opatření a také i abychom správně nakonfigurovali naši činnost zde v Evropě, abychom to sladili s tím, co dělají američané a nebudeme improvizovat, nic nechceme urychlit, eh, protože eh, budeme jednat v zájmu better regulation. Musíme i vyhodnotit mikroekonomické a makroekonomické účinky těchto opatření a proto já zde mm, si velice cením takové otevřené diskuzi, kterou vedeme. A čtvrtí priorita, čtvrtá priorita. Rozhodně není nejmenší je poučení se a zavedení rámce pro prevenci předcházení budoucích krizí, tak abychom minimalizovali jejich dopad a tak, abychom zabránili tomu, aby daňoví poplatníci eh, byli eh, těmi, kteří tato všechno zaplatí. Je potřeba zajistit a pojistit eh, tyto náklady, měly by ty náklady nést jiní aktéři než občané. A proto je potřeba zlepšit systém finanční regulace tak, aby finanční instituce eh, byly nadále solventní a mohly poskytovat služby svým uživatelům. To si bude vyžadovat eh, odhodlanost, inkluzivnost, tak abychom mohli eh, převádět aktiva tam, kde je to potřeba, ale také mohli, aby věřitelé mohli odepisovat ztráty. Také potřeba dohlížet na přeshraniční aktivity bank, to je velká oblast činnosti a my rozhodně nepodceňujeme, jak složitá oblast to je a proto chceme postupovat krok po kroku. V loňském eh, roce a také v nedávné době jsme všechny tyto otázky konzultovali. My si vážíme zprávy paní Ferrery, a všechny podrobnosti uvedeme ve sdělení, které zveřejníme v říjnu. To je ten prevenční rámec a předcházení krizím. A to by potom mělo vést k harmonizaci na evropské úrovni, ale tam se nezastavíme. Budeme přemýšlet o tom, jestli by neměla vzniknout evropská instituce, která by měla pravomoci v této oblasti, tak aby se zabránilo další fragmentaci 27 eh, národních trhů. V praxi to znamená, že finanční mechanismy by měly také respektovat pravidlo, že znečišťovatel nebo ten, který eh, způsobí škodu, eh, za ně zaplatí. A proto jsme proto, abychom měli příslušný fond, který bude Eh, hradit tyto náklady a komise eh, bude projednávat tuto otázku příští měsíc. Víme, že první oběti eh, těchto krizí jsou drobní střadatelé a my chceme mít fond garantující vklady. Musíme na tom ještě důkladně pracovat. Je potřeba zajistit, aby tento fond byl financován patřičným způsobem ex ante na základě mm, rizik, aby platby probíhaly během několika dnů, spíše než několika týdnů, a aby střelatele byly plně informovány o krytí, které mají a jaké jsou limity krytí. E, zlepšování finanční regulace je také o zlepšování běžného života evropských občanů a budování důvěry. A pátá poslední priorita, o kterém se chtěl zmínit, je zlepšení ekonomického řízení v podnicích. Určité věci je potřeba řešit hned u zárodku. A my chceme motivovat banky, pojišťovny a další finanční aktéry, aby byly zpravovány odpovědným způsobem, aby se vrátili ke, aby se, pardon, nevrátili ke způsobu odměňování svých manažerů jako před krizí, protože to vedlo k velkému rozhorčení veřejnosti. A já vítám eh, návrh zprávy vaší kolegyně McCarthy, která se zabývala těmito odměnami bankéřů a také pana El Quadravi, který eh, se zabýval odměňováním manažerů obchodovaných společností na burze. A my v průběhu května chceme eh, předložit materiál, který by navrhoval, jakými způsoby regulovat tyto otázky, ale Samozřejmě budeme konzultovat s ostatními zainteresovanými stranami a již jsme oznámili, že to budou opatření znamenající posílení kontroly a řízení rizik v těchto podnicích a zodpovědnosti jednotlivých eh, administrátorů. Chceme se také postarat o to, aby tito manažeři měli k dispozici odbornost eh, v tom čase, který potřebují k plnění svých úkolů, tedy aby to byli kompetentní manažeři. Dále Hmm, chceme, a to je trošku obecnější, chceme motivovat ke změnám modelu řízení těchto eh, společností obchodů na burze. To je všechno, co vám chtěl říct, paní předsedkyně. Eh, doufám, že eh, nám zbývá dostatek času na krizi. Snažil jsem se, abych co nejasně vysvětlil harmonogram naší práce v budoucnosti. A chci ještě jednou zdůraznit, že hlavní priorita je to, abychom využili času, který teď máme k dispozici, abychom eh, naplnili rozhodnutí přijatá také v Pittsburghu na zasedání eh, G20, abychom eh, co nejdříve uvedli tato rozhodnutí v praxi, protože tomto okamžiku k tomu ještě nedošlo a chci, aby nikdo nemohl komisi vyčítat, že neudělala to, co se od ní čekalo při aplikaci rozhodnutí z eh, G20 z Pittsburghu. A mým úkolem je spolupracovat jak s radou, tak s parlamentem na tom, abychom realizovali tato rozhodnutí v praxi a aby ta rozhodnutí nebyla eh, přehnaná. To je tedy můj úkol a já se těším na další setkávání s vámi, tedy se členy tohoto výboru a děkuji vám za pozornost. Uh, Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Ukázal jste, že vás čeká ohromný pracovní program. Pochopitelně o tom není žádných pochyb. Víme, že hodně pracujete na tomto programu. Mám tady 14, teď 15 poslanců, které se skupím do menších eh, skupinek, takže 16 dokonce poslanců chce pohovořit. Zmínil jste se o tom, to bych vás ráda požádala, jen tak mimochodem směrnici IMF, ILMF a týkalo se to základního kapitálu. To mě skutečně zaujalo. Celá řada velkých problémů, které s tím máme. Je tady celá řada poslanců, kteří s tím nejsou spokojeni, protože se to dostává eh, do dalších subjektů a budeme muset řešit toto portfolio, čili bude to mít velký dopad na investice, penzijní fondy a celou řadu dalších typů fondů, čili může se to zdát jako nevinné v rámci celé kontextu finanční krize. Čili nejdříve bych eh, dala slovo panu Demagajovi, protože vím, že chce položit své dotazy a potom musí pracovat eh, nad dohledem, čili budeme muset odejít. Čili Dala bych mu slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Eh, vy máte tu čest, že jste hm, hm, první Eh, osoba eh, v této funkci, který se k nám dostavil po událostech v Řecku. My eh, ale se nezaměřujeme tady na Řecko, ale musíme říci, že jak někdo řekl inteligentně, tak Eh, euro eh, ukázalo, že je schopné eh, navigovat dobře, když jsou vody klidné, ale teď je, ty vody již nejsou tak klidné, takže tady je třeba, aby také umělo navigovat v bouři. My, jste, si, my, se, my budeme hovořit o Řecku a budeme to brát jako case study, jak tomu říkají v Americe. V monetární mm, politice my jsme slyšeli různé rozporuplné prohlášení od guvernéra centrální banky, který řekl nejprve, že není dobré použít MMF, protože to by e, znamenalo, že vlastně bychom postoupili určitou odpovědnost. A e, druhé důležité prohlášení, které se týká finančních trhů, je, že se zamítla myšlenka, že by e, společně tedy se vydali eurobondy ze strany všech členských států, což by znamenalo, že bychom mohli pomoci Řecku za nižší úrokové sazby a to by mohlo nastartovat větší růst v Řecku, protože by se tak jak eh, snížil ten poměr mezi zadlužeností a HDP. Ale eh, nakonec eh, to nebylo to řešení. Centrální banka argumentovala, že musí tedy zamítnout tu druhou myšlenku, mm, protože to eh, eh, by znamenalo vytvořit určitý fond eh, a že by se muselo i apelovat na finanční trhy, aby přispívali vlastně do toho fondu a pomohli vlastně je záchraně. Takže, mm, ale řecký příklad tam ukázal úplné selhání statistik a vlastně zde e, ty e, půjčky kamuflovaly e, reálný stav veřejných financí v Řecku a mm, já si myslím, že vy byste měli nám pomáhat v tom, aby především nedocházelo k takovým kamuflážím do budoucna. Za druhé je evidentní, že tyto operace operace, kamuflování, tak to znamenalo určitou i eh, jaksi určité spolčení mezi řeckou vládou a těmi bankami, které jim to umožňovaly, které to vládě umožňovaly. Já se ptám, zdali i Evropský dohled by neměl také pátrat po těchto konspiracích tohoto typu a e, zde e, by nám spíš ten e, řecký úřad dohledu, orgán ohledu, dohledu nám měl vysvětlit, jak tomu vůbec mohlo dojít. A za třetí, hm, pokud jde o finanční trhy, takže zde hm, hm, my eh, eh, bychom eh, měli i především chránit a hm, pomáhat těm dalším centrálním bankám v Evropě, které mají ve svých portfoliích ty řecké hm, státní cené papíry. A e, zde e, především bychom měli e, se podívat na CDS a na další podobní finanční nástroje, které, které vedly k těmto možným spekulacím, které vedly k tomuto stavu a proto bychom měli mít větší dohled a je to, nad, je to na radě, aby rada se k tomu vyjádřila, přijala opatření a já se omlouvám, protože budu muset vás opustit a já doufám, že všichni mi budou referovat. Děkuji. Um, thank you. Um, <laughs> uh, Já vám děkuji. Takže jsme teď slyšeli um, krátký úvodní projev od pana místopředsedy. Chtěla bych vás ještě upozornit, že když budou všichni mluvit tak dlouho, tak se nedostane na odpovědi od pana komisaře. Snažte se prosím sformulovat eh, svou otázku eh, během jedné minuty. Teď je na řadě Jean-Paul. A já přečtu eh, jména. Got. Gauzes, Vertman Cool, Beres, Jury, Lamberts, Clint, Swinburne, McCarthy, Podimati, Oconi, Hockmark, Ford, Dominici, Clute, Bullman, and I'm sure there's somebody I've missed. Uh, Mr. Camfern, anybody else? Right. And I... To je všechno, to je seznam, tento seznam je teď definitivní, už nebudu nikoho připisovat. A teď je na řadě jean -Paul. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. My jsme velmi rádi, že jste mezi nás přišel a jsme velmi také rádi, že jste hovořili, jak odhodlaně budete a jak jasně budete realizovat svůj program a že jste připraven dosáhnout zlepšení ve všech těch oblastech, které se dotýkají finanční sféry. Už jste to oznámil a vaše, eh, vaši spolupracovníci Eh, na tom velmi intenzivně pracují. Neprve k měnovému fondu, víme, že to se netýká jenom hedge, hedge fondu, ale týká se to všech eh, fondů. Myslím, že parlament tady byl dobrou práci a já bych chtěl eh, přivítat atmosféru, ve které probíhala diskuse se stílenými zpravodaji ostatních politických skupin. Ale aby to všechno bylo koronováno úspěchem, musíme zajistit eh, dostatečnou většinu pro přijetí. A já vím, že diskuse na radě bude také velmi důležitá v tomto smyslu. Chtěl bych se vrátit k tomu, co jste říkal o ratingových agenturách. To je otázka, která mě, ve které se docela vyznám, protože jsem minulosti připravoval zprávu o ratingových agenturách a chtěl bych se vás zeptat, kdy Eh, bude k dispozici text eh, příslušný, ty texty jsou eh, dva proto. Jednak je to materiál, který by měl zajistit přechodné období pro ratingové agentury a jejich dohled. A potom je to jiný materiál, který je samozřejmě spojen s finančním dohledem a to je návrh, který se týká pravomocí, kontrolních pravomocí evropských orgánů. Víme, že jsme už v minulosti Eh, požadovali, aby finanční dohled byl nad těmito agentury na evropské úrovni. A také bych rád vám řekl svůj názor. Víme, že ta diskuse už probíhala v minulosti. Hovořili jsme o ratingu jednotlivých zemí. Nenalezli jsme žádnou eh, vhodnou odpověď na tuto otázku. Hovořili jsme také o možnosti mít Evropskou ratingovou agenturu. To je obtížné téma, která se možná zaslouží další, zvažová, další zvážení. Nicméně ani to není úplně ideální eh, řešení. V podstatě je potřeba si uvědomit, že ratingové agentury nemohou na finančních trzích být jedinými, kteří určují chování investorů. Musí to být jedno z kritérií a eh, mělo by se to odvět také od finanční politiky jednotlivých států. Děkuji. Nechala jsem Žana Pola hovořit o něco déle, protože se vzdal svého řečnického času v předchozí diskusi. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chtěla bych také podpořit pana komisaře v jeho přístupu. Nyní konkrétněji, v jaké oblasti bych jste chtěl mít silnější legislativu na evropské úrovni, ale vím, že také pracujete v kontextu G20, abyste tedy získal globálnější pohled a chcete ji aplikovat v Evropě. To je podle mého názoru velice důležité. Pouze, pouze pak najdeme skutečné řešení k tomuto problému. Mám dva konkrétní dotazy. Za prvé, správně chcete přísnější legislativu v oblasti dohledu a restrukturalizace bankovního sektoru, ale jedná se o balíček, který se skládá z nejrůznějších kousků. Máme zde směrnice RD 3, dále text o nesolventnosti a také zde máme balíček, který se týká oživení ekonomiky a banky. Zde musí se hrávat klíčovou úlohu, především co se týče půjček, které poskytují malým a středním podnikům. Musí tedy začít vykonávat tyto funkce co možná nejdříve. Budete mít eh, celkové hodnocení dopadu vašeho návrhu, protože každá ta část eh, celé té skládačky bude mít eh, dopad a musíme mít možnost to zhodnotit. Za druhé, co se týče IMF třetích zemí, tak to je skutečně velký problém. A zcela správně jste hovořil o G20, jak je zapojit. Můj dojem je takový, že Evropský parlament se chce dát dostat eh, trošku dál. Zajímalo by mě, jak reagujete na článek, který se objevil ve Wall Street Journal jak chcete implementovat standard G20. Čili mě zajímá váš pohled na věc a chtěla bych slyšet také o investorech a soukromém kapitálu. Děkuji. Musíme být struční, protože jinak lidé na konci seznamu se na vás budou zlobit. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, za vaši prezentaci. Vy jste hovořil o práci G20 a já vím, že musíme se s tím nějak poradit. Není, nemůžeme jenom pořád kritizovat, ale potřeba si uvědomit, eh, že ty závěry G20 eh, nejsou vždy dobře aplikovány a my bychom si měli uvědomit, že existuje mezinárodní organizace, která připravuje návrh, který nebude čistě mezivládní, který sice vyjednává jednotlivé vlády, ale eh, potom by mělo dojít k jeho reciproční aplikace a Evropská unie by neměla opustit eh, tento přístup na mezinárodních fórech, ve která my věříme. Co se týče Řecka, vy jste říkal, že Evropská unie je schopná nalézt řešení a projevit solidaritu. Já si nemyslím, že bychom měli být spokojeni s tím, co se stalo tento minulý víkend, že to je dobrý způsob, jak řídit takové krize. Spíše si myslím opak, ale každopádně důležité eh, to teď provést. A ještě chci se zmínit o několika věcech. Nemůžu projít eh, všechny body, o kterých jste hovořil. Ehm, chtěl bych trochu polemizovat s Žánem Polem, který hovořil o těch ratingových agenturách. Vy jste eh, o tom také hovořil. Já si myslím, že i nadále je potřeba se tím zabývat. Ta otázka je teoretická, jestli všechny produkty, které hodnotí ratingové agentury, Eh, by tak skutečně měly být a jestli je možné se tím nechat řídit. Standard Moody's eh, má zodpovědnost za eh, ten rating, který přisuzuje všem produktům? Ne. Já si myslím, že to si zasluhuje další úvahy. A můj dost poslední bod je o něco důležitější, pane komisaři, když se podíváme na původ této krize, tak to souvisí s nedostatečnou regulací. Víme, že ti, kteří vyráběli eh, různé finanční produkty, unikli pozornosti regulátorů a těch, kteří nad nimi měli eh, eh, vykonávat dohled a hrozili tím, že pokud bude zpřísněná regulace, takže odejdou někam jinam. A čistá jasna byla regulace výhodná pro ty velké aktéry, ty velké investiční banky. Co se dnes mění? Co se dnes změní, aby to už nepokračovalo, aby například eh, bazilijský eh, výbor nevyslyšel jiné hlasy než těch, eh, kteří mají regulovat banky. Proč se nepostaráte o to, aby byly zohledněny návrhy Evropského parlamentu a aby vznikly rozpočtové rubriky pro um, studie nebo odbornost, která by se postavila na druhou stranu než ty, ty velké finanční aktéři. Už jsme o tom mluvili v minulém funkčním období a já si myslím, že bychom se k tomu měli vrátit. Jde o eh, stabilitu bank a pro jejich užitečnost pro celý celou ekonomiku. Um, Vážení kolegové, je mi jasné, že každý eh, chce říct se spíše své stanovisko, než nějakou, chce slyšet to odpověď, čili pokud, nebudou, pokud nebude čas na odpovědi eh, na vaše dotazy, tak musíme požádat pana komisaře, aby odpověděl písemně, čili musíte skutečně využít čas a klást své dotazy. Paní Jury, děkuji. Paní předsedkyně, jsem ze země Maďarska, které také převezme otěže předsednictví Evropské unie a já bych chtěla hovořit o kapitálu, o směrnici v oblasti základního kapitálu G20. Je tady harmonogram G20. Jak už jsme slyšeli, pracujeme na CRD 4. Čili mě by zajímalo, jaký je harmonogram ze strany komise spolu s G20. Pokud jsou tam nějaké rozdíly, které by způsobily problémy potom podnikům a bankám, především malým a středním podnikům, protože ty by potom měly problém, že by se půjčovaly od evropských bank, ty by se také dostaly do problémů. USA nenaplnilo ani Bazilej 2, čili jak se chcete vyhnout tomu, aby nedocházelo k dalšímu pokřivení konkurence. Vím, že jsou tady nejrůznější studie, které se připravují, nicméně by neměli rozlišovat mezi západní a střední Evropou, čili mě by zajímalo, jakým způsobem připravujete studie dopadu. Děkuji a nyní má slovo Filip. Jsem trochu zklamán, bych eh, chtěl slyšet eh, názory pana komisaře. Barně, velice stručně, já nezdílím váš optimismus ohledně Řecka. Já si myslím, že Eh, za posledních pět měsíců spíše zde jsme viděli absenci eh, solidarity a odpovědnosti, protože eh, ta krize se zhoršila a to právě kvůli tomuto. A moje otázka se vůbec netýká Řecka, ale týká se těch praktik a nástrojů, které jsou či nejsou povoleny pro banky. Včera jsme o tom také mluvili, když jsme hovořili o CRD4. Vy jste, nebo jaká je vaše osobní pozice, osobní názor ohledně toho, že bychom e, oddělili činnost bank, e, že bychom ji rozdělili, to znamená, že bychom rozdělili bankovní činnost, e, buď tedy právně bychom rozdělili ty banky, to znamená, bychom rozdělili ty banky a vytvořili bychom tam takovou čínskou zeď mezi tím kapitálem, který je od depozitní banky a kapitál, a oddělili bychom to od kapitálu investiční banky, že bychom investiční a depozitní činnost rozdělili. Splnil jsem jednu minutu. Right, the commissioner wants to try and come back on, on... Komisař by se rád vrátil k některým těmto otázkám. Prosím, máte slovo. Já eh, se pokusím a omlouvám se tedy za to, že budu telegrafický, ale chci být stručný a zareagovat na něco, co jsem slyšel. A eh, zaprvé, paní předsedkyně, pole působnosti je velice široké, tedy teď je to ta směrnice o těch manažerech fondů a cílem je eh, vyváženým způsobem a řádně eh, Mm, tedy to upravit, protože to je norma, která se bude vztahovat na různé typy fondů a manažerů fondů, takže eh, mm, vlastně to je i cíl eh, vašich pozměňovacích eh, návrhů. Zde mm, to správně diferencovat, aby to bylo co nejvhodnější. Dámy a pánové, jak jsem řekl, to je v červnu, v červenci předložím návrh o derivátech. To je jedno ze zásadních témat. A zde také učiníme rozdíl, budeme diferencovat mezi striktně finančními institucemi a těmi e, průmyslovými podniky, které poté využívají určité typy těchto produktů. Paní předsedkyně, já jsem si vědom té potřeby podívat se mm, pečlivě detailně na povahu těch jednotlivých subjektů, operátorů pan Garcia Margallo, mm, mm, který vysvětlil, proč nás musí opustit, tak ten hovořil o řecké krizi. A pan Lambert já nejsem velký optimista, tak jsem snad nevyzněl. E, Jean Monnet řekl, já nejsem optimista ani pesimista, já jsem e, odhodlaný. Já mm, jsem nevyjádřil nějaký optimismus ani euforii ohledně toho, jak jsme pragmaticky, pragmaticky přistoupili k řecké krizi. Museli jsme to nějak řešit a e, já ani e, nebudu zasahovat do portfolia Oli Rena, který vám to vysvětlí sám. My jsme se hráli roli, kterou jsme měli. Zde jsou dvě témata, kde já jako komisař odpovědný za e, e, služby a vnitřní trh, kde já jsem musel intervenovat a to je otázka pohybů některých typů produktů na trhu a CDS nebo ty suverénní státní dluhy a jejich využívání a používání. A my se zabýváme tím, kdo dělá co, nebo kdo udělal co na trhu. A e, já, e, to mě jenom potvrzuje v názoru, že potřebujeme obecnou regulaci derivátů e, s tou povinností kompenzace a registrace u jednoho centrálního depozitáře. To je to, co předložím v létě a eh, kromě toho, že američané již jsou trochu před námi a já příští týden uvidím, jak jsou před námi s tímto tématem a jaký je náš zkus případně. To je první oblast, po naučení z řecké krize. A druhá oblast, to jsou ratingové agentury. Několik z vás se o nich zmínilo. Jejich moc je velká. Eh, jak vůči podnikům, vůči produktům i vůči státům. A proto jsem apeloval na to, aby se chovali zodpovědně. A panu Gosesovi bych chtěl připomenout harmonogram. Ty agentury by měly hm, do 7. Eh, června předložit žádost o registraci a já velice rychle vyhodnotím, zdali vše je dostačující a ten, tam norma by měla začít fungovat od prosince. A já myslím, že je třeba jít ještě dále jít dále, a to především, abychom e, vyhodnotili dopad těch ratingových agentur na finanční či ekonomický systém. A právě proto velice rychle, ale bez nějaké improvizace, e, se budu zamýšlet nad tím, zdali tento sektor by nebyl, neměl být více diversifikován, větší konkurence v podstatě v rukách tří velkých agentur. A e, my tedy vyhodnotíme i to mm, riziko, mm, které se týká tedy jejich partikulárních zájmů. Prověříme si i efektivitu eh, té normy, která začne fungovat v prosinci a já budu pracovat na vytvoření evropské agentury. Já nevím, zda, jaký bude statut, zda to bude veřejnoprávní instituce či soukromoprávní instituce, zda to bude agentura, která bude jako ostatní agentury, nebo zda bude pouze eh, vyhodnocovat eh, rizika eh, státních dluhů a států, ale hm, každopádně si myslím, že je to nutné, aby ty agentury se chovaly objektivně. A to jsou tedy dvě ponaučení, která vyvodím. A paní předsedkyně, Eh, ještě další eh, eh, ponaučení, tedy ekonomická zpráva nebo ekonomické řízení Evropy, nezbytná koordinace hospodářských rozpočtových politik, dále další ponaučení. Abychom dobře mohli reagovat, tak musíme pochopit příčiny a musíme si uvědomit, jaká je spolehlivost našich statistických nástrojů. To musíme vše zanalizovat. A možná ještě velice rychle ještě zareaguji. Eh, eh, paní Jermankola hovařila o globálním přístupu, který musíme přijmout a proto jedu na tu významnou cestu do USA, stejně pojedu i do Číny a jinam, do jiných regionů na světě. A eh, já pečlivě sleduji to, že musíme mít tu trojí kalibraci, která se bude týkat bank. A e, je třeba si uvědomit, že v podstatě tři čtvrtiny e, naší ekonomiky v Evropě je financována bankami, tedy e, především malé střední podniky se financují úvěry a proto mm, musíme velice pečlivě analyzovat budoucí nástroje pro regulaci bank a pro jejich schopnost poskytovat úvěry. G20. To je lepší než G7 nebo G8. Já si myslím, že i zde je třeba zlepšit eh, globální finanční ekonomickou zprávu a eh, i eh, bezpečnost nebo zabezpečení dodávek potravin, to se to také týká. A my potřebujeme mít i nástroje měnové, ekonomické a finanční nástroje pro krize, pro řešení krizí a proto do eh, jara příštího roku předložím celý ten balíček eh, eh, finanční zprávy a zodpovědnost ratingových agentur. Zodpovědnost, pokud je o jejich analýzu, ale Eh, uvidíme, jak to upravíme v předpisu. Tady jde o to, aby eh, po té, co si udělají, eh, tedy ten náhled ten rozpočet té země, tak aby zvážili, analyzovali i kontext té země. Pokud o Řecko, to nás nepřekvapilo, že se jim tak zhoršila ta známka, ten rating, to nikoho ne, nepřekvapilo. A je třeba se na to ale podívat v celém kontextu, protože ono je jiné dělat rating Řecka, Eh, jako člena eurozóny, anebo kdyby to Řecko bylo samotné, izolované. Dobře. Já jsem stejně frustrován jako vy, ale já se vrátím. Mohla bych vám ještě připomenout, že ty hodiny mají spoždění, takže máme půl hodiny a do diskuse přihlásil deset členů takže vás všechny, vám všem po, deset, eh, po, pardon, po jedné minutě vypnu mikrofon. Soustředte se na jednu otázku. Věřte mi, že vám ten mikrofon vypnu a to platí pro tebe, Wolfe. Děkuji. Pane komisaři, vy jste hovořil o kompenzačním fondu, tak aby ty škody, které byly způsobeny finančními aktéry, mohly být eh, vypláceny. Mně není úplně jasné, jak by ten fond mohl mít skutečně tak velký objem prostředků, aby mohl zvládnout budoucí krize. Hrozíte tím finančním ústavům, eh, jako jsou například spořitelny, které s tím nechtějí mít nic společného. Já jsem samozřejmě pro regulaci, ale eh, nemělo by dojít k narušení hospodářské soutěže. A v oblasti informační povinnosti fondů soukromého kapitálu ty požadavky jsou přehnané a víme ale, že ty eh, velmi výrazně financují malé a střední velké podniky. Marie Monty teď pracuje na zprávě o vnitřním trhu eh, a o tom, jak ho dále posílit. Co čekáte o této zprávě a co k, tobě, k tomu chcete doplnit? Děkuji. Teď je na řadě Kej. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Já jsem ráda slyšela váš závazek týkající se lepší regulace finančního sektoru. Také jsem ráda slyšela, že budete usilovat o dokončení trhu, vnitřního trhu s finančními službami. Nicméně, eh, v blízké budoucnosti eh, se budete potýkat také s otázkou odměňování manažerů a já bych na vás chtěla apelovat, abychom koordinovaně přistupovali ke všem těmto návrhům a k jejich dopadům a hlavně k tomu, jak to ovlivní financování ekonomiky. Měli bychom více koordinovat eh, například oblast regulace derivátů. Pokud budeme zvažovat různé výjimky z clearingového systému, tak bychom měli zvažovat také výjimky neúplné, ale které by nevedly k tomu, aby byly malé středně velké podniky úplně odříznuty od eh, eh, úvěru a krizové řízení by nemělo být úplně odříznuto od řízení podniku. Děkuji vám. Někdo mi sebral seznam. Teď eh, paní Mekáty, jenom dvě poznámky vzhledem k většímu zaměření na transparentnost, tak se chci zeptat, jestli eh, se budete věnovat eh, takzvaným dark pools na základě studie Cesar Eh, přijmete v kontextu řecké krize nějaká opatření na to, eh, která by omezila eh, veřejné zadlužení acrd 3 Chci se vás zeptat, jestli jste mluvil s Američany, jestli se vám podařilo je přesvědčit o to, aby zrychlili legislativu, aby jsme se dohodli ne na protahování, ale na přijetí Eh, všech těch potřebných opatření, které by měly vybudovat eh, rezervy bank. Myslím, že není v zájmu ani Američanů, ani Evropanů, aby naše banky nebyly dostatečně kapitalizované. Any Podimata. Jenom eh, velmi telegraficky. Já vám děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel a že jste pohovořil na úvod o vaší činnosti v souvislosti s eh, snižováním eh, dluhu v Řecku je jasné, že rizikové přirážky na řecký dluh vedly ke zhoršení situace a budou mít také vliv na další prohlubování deficitu. Není to samozřejmě příčina, ale je to jeden z faktorů, který eh, k tomu také přispěl. Budete eh, mít nějakou studii o dopadech toho, těchto mm, rizikových přerážek? A jak byste formuloval hlavní poučení, které lze vyvodit A co se týče také role ratingových agentur, já souhlasím s tím, co jste říkal v této souvislosti. Je potřeba zlepšit fungování ratingových agentur, ale nejde tady jenom o transparentnost, ale také o demokracii. To je otázka, kterou si musíme také klást. Jak na to všechno reagovat? Euh, Děkuji, pane komisaři. Vážení kolegové, jako vy, já si myslím, že bychom se měli postarat o větší solidnost a, a zdravý základ evropských bank, abychom zabránili nepřiměřeným rizikům a to tím, že budeme mít přiměřené kontrolní a nástroje a nástroje řízení. Já bych se chtěla zeptat na takzvaná toxická aktiva, které jsou původcem celé té bankovní krize nebo peněžní a finanční krize tato toxická aktiva podle finančních ústavů ty, ty se jich teď snaží zbavit. Já se chci zeptat, jestli nad tím existuje nějaká kontrola a co tedy se v této oblasti děje. A potom se vás chci zeptat na malé a středně velké podniky, které mají velké problémy s přístupem k úvěrům. Přes a to přesto, že eh, banky eh, mají zisky. A ve Francii například eh, vykázali 11 miliard zisku, takže se ptám, jestli chcete nějakým způsobem zlepšit přístup k věrům malých a středních podniků v Evropě. Um, thank you very much. Gunnar. Děkuji mnohokrát. Gunnar, prosím. Děkuji mnohokrát. Když uvažuji o investicích, které potřebujeme, tak Nechci říct, že finanční sektor je ten, co znečišťuje a trochu váhám, zda to mohu říct obecně, že bankovní sektor byl podkapitalizovaný. Říkám to, protože jsem si dnes všiml ve Financial Times, dva link, což je předseda Bazileje 3, říká, že dopad nových požadavků mohou znamenat zvýšení růstu o snížení rostlo 1% a v jiných komentářích zaznívá vyšší číslo. Já si myslím, že v Evropě to bude asi vyšší z různých důvodů, čili mě by zajímalo, zda provádíte studii o dopadu Eh, ve finančním sektoru jako takovém, zda můžeme zajistit skutečně pomocí těchto nástrojů celkovou stabilitu ekonomiky. Děkuji. Vicky. Má otázka se týká kroků, které byly přijaty proti konkrétním příčinám této stávající krize. Především je to pod kapitalizování a také problémy s těmito toxickými aktivy. Také došlo k výkupu bank. Eh, jsem překvapená, že CRD3 má zavést kapitálová pravidla pro eh, kroky v Bazileji a bylo řečeno, že to bude zavedeno od začátku letošního roku. Někteří poslanci ovšem eh, podali pozměňovací návrhy, které znamenají, že by se to mělo odložit až na rok 2013 a 2014 a nyní potřebujeme studii o dopadu Souhlasíte s tím, pane komisaři, že je naprosto nepřijatelné, abychom čekali 5-6 let, abychom zavedli pravidla proti těmto toxickým aktivům, které jsou kořenem této krize. Děkuji, pan Dominici. Dobrý den, pane komisaři. Vy jste oznámil, že předložíte návrh k derivátům a já se ptám, ten tento návrh bude obsahovat specifickou kapitolu eh, věnovanou swapům typu CDS, tedy vztah mezi CDS a státními dluhy, suverénními dluhy. A vy navrhnete zakázat eh, takzvané CDS, eh, které přímo tedy nejsou navázány na ten základní dluh, underlying debt. Děkuji. Okay. Uh, we're into the home straight now. Jürgen Klut. Děkuji. Jménem mé politické skupiny bych vám chtěl popřát hodně štěstí do další práce, pane Barnier. Mám otázku týkající se ratingových agentur. Vy jste hovořil o situaci v Řecku, ale víme, že i Eh, v Portugalsku a ve Španělsku se hráli svou roli, nepříliš dobrou. A já se vás chci zeptat, a tam zajímá mě váš názor, má vůbec smysl, aby to takto v této formě pokračovali? Víme, že v soukromém sektoru to dává smysl, ale hodnocení státu podobným způsobem není přece stejné. Stát má přece jiné funkce než eh, soukromé podniky. A Možná, že by šlo nějakým způsobem eh, eliminovat systém eh, hodnocení států. Herr Kommissar. Pane komisaři, já vám přeji hodně štěstí ve vaší práci. Vy jste hovořil o vašich ambiciozních eh, plánech, takže hodně úspěchu. Mám dvě otázky. Pan Dominič už hovořil o takzvaných CDS. Mě ještě pořád nedokázal nikdo vysvětlit, proč je potřeba si koupit tyto nástroje, když někdo nemá, nevlastní ty státní obligace. Já myslím, že evropští regulátoři by měli v této oblasti jednat. A včera, a to je moje druhá poznámka, jsme tady měli velmi zajímavé slyšení k zprávě eh, poslance Karase o CDR4. A jde o to, že ani ta pravidla, která budou stanovena v Bazileji 3, nebudou znamenat, že banky budou skutečně poskytovat úvěry malým a středně velkým podnikům. A proto vás, pane komisaři, chci zeptat, jestli budete usilovat o nějakou novou dohodu, která bude pro průmysl lepší než to, co se teď plánuje. My jsme už v minulosti o tom hovořili a ty pravidla rozhodně nebudou stačit. Um, Pascal Kampan. Pascal Kantant, pane Barniere, dobrý den. Vy pojedete za několik dní do Spojených států, takže určitě budete hovořit o derivátech. A mě by zajímalo, co řeknete vašim americkým partnerům o nezbytnosti mít kompenzační fond eh, v eurozóně. Budete hovořit o interoperabilitě těchto kompenzačních fondů. Budete o tom hovořit nebo ne? A chci se vás zeptat, jestli se vyslovíte proto, aby tento fond byl eh, v Evropské unii a jestli by měl kontrolovat všechny transakce s deriváty, které jsou denominovány v eurech. Okay, thank you very much. Um, there is some... Děkuji. Některé otázky byly podobné. Já bych chtěla ještě na závěr eh, za sebe doplnit, eh, pane komisaři, vy jste na úvod hovořil a souviselo to s dohledem a s tím, že mnoho lidí čeká na reakci Evropské unie. A teď se hodně debatuje o tom, kdo vlastně tu krizi způsobil, přičemž asi byla způsobená různými faktory, ale jeden z největších faktorů bylo působení bank. A proto bychom měli prokázat, že s tím chceme něco udělat, takže chceme posílit jejich kapitál. A to by mělo být jednou z našich priorit. Omlouvám se, pane komisaři, že máte teď odpovědět na tolik otázek, ale veškerý čas, který nám ještě bývá, je určen vám. Paní předsedkyně, já určitě se vrátím eh, a teď asi nebudu schopen odpovědět detailně na všechny otázky a dnes odpoledne mě čeká významná schůze eh, kolegia, výjimečně dnes, takže eh, mm, jenom chci říci tady na paní Jury, Jury, která hovořila o vyhodnocování důsledku CRD. Mm, harmonogram, to je konec roku, nebo začátek roku 2011, kdy máme navrhnout CRD 4. Já jsem zahájil připomínkové řízení a mm, já mm, velice sleduji obsah tohoto připomínkového řízení. Tady nemůže jít o nějakou umělou improvizaci. Například já jsem i e, zahájil veřejné slyšení o e, Solvency 2, o návrhu Solventnosti 2 a e, zde my tedy velice otevřeně přistupujeme k názorům a to bude platit i o CRT. I paní Jerry, ten dialog s Spojenými státy je proto důležitý, ale nesmíme být ani naivní. A musíme mít důvěru, vzájemnou důvěru, ale také nebýt naivní. Myslím si, že eh, ten harmonogram mezi CRD a G20 musí být eh, v souladu a musíme dbát na tu soudržnost mezi tím, co dělají američané, a hm, za chvíli hm, se k tomuto bodu dostanu, a tím, co děláme my zde a proto já e, přičítám velký význam návštěvě v USA i v jiných regionech. 80 obchodních výměn je mezi Amerikou a Evropou, ale nesmíme také opomíjet ostatní regiony, především Azii. Já jsem neodpověděl panu Lambertovi před chvílí o rozdělení činnosti bank, to je ta myšlenka, která vzešla ze Spojených států. Evropská bankovní kultura je jiná u nás a ani financování ekonomiky není stejné v Evropě a ve Spojených státech. A e, přístup komise e, v případě rozdělení činnosti bank tak e, půjde tedy mm, cestou globálního dohledu nad bankami, i když ty banky provádí jako jeden subjekt, právnická osoba provádí různé typy činnosti. A pan Lambert nás bohužel opustil, ale půjde o dvojí dohled. Interní dohled, to bude předmět Eh, vlastně té řádné zprávy, řádného řízení podniku a hm, k tomu bude ještě externí dohled ze strany národních či evropských orgánů dohledu, takže dvojí dohled eh, hm, v bankovnictví. Připomínám, že v Evropě a v polovině našich zemí členských zemí, tak pardon, v našich členských zemích polovina bank patří eh, mezinárodním eh, skupinám, tedy polovina bank, které financují ty dvě třetiny až tři čtvrtiny ekonomiky, tak to patří eh, tedy nadnárodním skupinám, těm, které nejsou lokální banky, což má samozřejmě významné nadnárodní a systémové dopady. Takže naším cílem je zavést dvojí dohled pan. De plus près, je n'ai pas la réponse. Sur cette question de la ligne but. <laughs> Hovořil, se eh, ptal na know-how a já mm, odbornost. Já připomínám, že i komise mm, eh, se snaží tedy o eh, nezávislé know-how. A já jsem tedy přísahal před Evropským soudním dvorem a ta přísaha je důležitá Eh, eh, i moji kolegové tedy pracují nezávisle. A já eh, jsem strávil velice zajímavý den v ISB, a kde jsem také řekl, že já Eh, zahájím eh, tuto diskusi, pokud tam dojde k výměně eh, vedení ISB. A jde o uživatele, tedy norem, standardu. A mm, proto mm, efektivně a nezávisle se snažíme posuzovat znalosti a odbornost. Eh, ta myšlenka eh, toho eh, nějakého fondu, který by předvídal, nebo takového kom... a mm, takového tedy garančního fondu, takže my mm, Eh, ale to není eh, přece nějaký zázračný lék, to je jeden z, jeden z nástrojů eh, celkového toho balíčku nástrojů a v tom balíčku nástrojů jsou další, jako je externí interní dohled a my eh, posílíme tedy dohled nad těmi mm, nadnárodními společnostmi a eh, především, abychom eh, předcházeli katastrofám a třeba, pokud to bude nutné, předem zakázali určité činnosti nebo třeba rozdělování dividend, výplatu dividend. A tak, jak zjistí se při tom dohledu, že se zvyšuje riziko, Eh, tak aby eh, ta instituce se mohla eh, potom restrukturalizovat ještě předtím, než dojde ke katastrofě a samozřejmě ne, abychom vždycky v první linii používali k tomu peníze daňových poplatníků, takže ten garanční fond, jaká bude v něm výše, objem prostředků, všichni by museli na něm participovat a ty finanční prostředky, které se do něj dostanou, jak ví paní ví, ví i paní Gulárty, pan Gozes. Takže zde někteří již mají takové nápady, že by se ty peníze mohly používat pro záchranu rozpočtu, to víme. Ale jak já říkám, nemůže za to platit již daňový poplatník za všechno. Proto je spravedlivé vytvořit takový eh, garanční fond v jednotlivých eh, státech. Paní Swinberg, ano, musím dbáte na koordinovaný dopad našich opatření. Ano, věnujeme velkou pozornost malým středním podnikům a jaké důsledky našeho jednání budou pro ně. U derivátu to uděláme stejně eh, jako při ochraně toho nefinančního eh, sektoru. Prevence krizí a opatření, která navrhneme do příštího jara, eh, to všechno půjde směrem ke zlepšení zprávy a řízení podniků. Já jsem přesvědčen, že tento balíček, který je součást eh, eh, celého toho celku nástrojů, tak to všechno povede ke zvýšení odpovědnosti vedoucích pracovníků a ke zlepšení řízení. Paní McCarthy, otázka Dark Pools se bude řešit ve směrnici MIFID a já se nechci tady vracet k případu Goldman Sachs, protože to teď řeší eh, americké soudy. Ale pokud, dámy a pánové, eh, mm, mm, ty skutečnosti jsou tak, jak se jeví, tak je to skandální, což ukazuje absolutní absenci morálky, etiky, kdy eh, vlastně Eh, ta banka se chovala eh, nezodpovědně kreativně a produkovala tak sofistikované nástroje, finanční nástroje, že eh, vůbec ani nebylo možné zvládnout jejich použití. A je třeba, aby se mm, ukázalo na ně prstem, aby si všichni zvykli, že musí se chovat více transparentně a musí být pod kontrolou. Paní McCarthy ten eh, možný časový sklus, eh, pokud jde o CRD3, ten sklus vůči Američanům. Zde já vás určitě budu informovat o průběhu návštěvy v USA, řeknu vám, jaké jsem z toho měl pocity, především pokud jde o tuto otázku a pokud zde budou nějaké skluzy, tak musíme aplikovat pravidla paní Podimata hovořila o e, situaci v Řecku, o roli agentur. Já jsem to také již oznámil. Zde musíme vystupovat transparentně, co se týče metodiky, mm, se kterou pracují tyto agentury a e, já jsem se rozhodl, že vyvodím důsledky ze všech událostí, ke kterým došlo a již před krizí tři, 13. Eh, ledna jsem oznámil, že chceme regulovat všechny deriváty, včetně otázky CDS. A zde to potvrdím, pokud jde o CDS. Zde e, to budeme řešit globálně v předpisu o e, derivátech, který předložíme v červnu, v červenci. A mm, říkám panu Bulmanovi tady, který se na to, myslím, ptal, e, jaký obsah by měla mít tato zvláštní norma potom, kterou přijmeme v říjnu a která se bude týkat CDS a těch suverénních dluhů, státních dluhů. A paní Vicky Ford a další hovořili o toxických aktivech, závažná otázka. Zde opět musíme zavést větší transparentnost a paní Koni, tato otázka e, se řeší v, tom, v té normě o sekuritizaci a zde banky budou mít povinnost ponechat si určitou část svých akcí, svých cených papírů. A e, zde i malé střední podniky, jejich financování. Opak, opět, my budeme měřit dopady naší regulace a konkrétně budeme měřit dopady na sektor malých středních podniků. A mm, pane Pulmane, e, financování malých středních podniků, e, to je ještě další téma a to je e, přístup k burzám, tedy k kotovaným papírům. A zdali bychom neměli pro ty malé střední podniky vytvořit nějakou sítě, tedy regionálních burz, které by byly jim víc blízké a byly by jim přístupné. To je další zdroj financování. Pan Hotmark hovořil o dopadu opatření. My budeme měřit a zároveň jednat a vyvozovat důsledky naučení, eh, tedy v oblasti regulace bank, v oblasti Bazileje a tak, jak jsme to již i dělali u eh, eh, směrnice o solventnosti. A mm, na paní Vicky Ford Eh, samozřejmě, eh, pokud jde o dohled, některé ty tradingové operace jsou více rizikové než jiné, takže zde musíme posilovat dohled nad celým tímto sektorem. A na pana Domeniči, já jsem o tom na to již odpověděl. Přijmeme normu eh, v říjnu, pokud jde o tedy ty CDS. A mm, potom pan Gutard eh, několikrát hovořil o roli ratingových agentur. Já sám jsem řekl, já jsem to veřejně ohlásil, eh, již mm, ve čtvrtek nebo v pátek minulý týden jsem hovořil, že eh, začneme pracovat na Evropské agentuře a to především, abychom tím řešili tu otázku analýzy a ratingu státních dluhů dnes k tomu nemohu říci více, protože musíme vyhodnotit proveditelnost, přidanou hodnotu takové agentury, a, eh, ale jak jsem řekl, je třeba více diverzifikovat eh, a tyto agentury, aby zde panovala větší konkurence. Pane Bulmane, vy jste dobře pochopil, budeme posilovat eh, kontrolu nad CDS, to znamená, zavedeme povinnou registraci a to především všeho, co se týká státního dluhu. A ještě, pane Bulmane, zde eh, vy jste hovořil o představách pana Karase. A ještě hm, ta struktura registrace a kompenzace, eh, tedy organizace všeho toho. Zde to je velice citlivé téma. Interoperabilita jejich. Zde musím se na to podívat technicky, detailně, jak se to propojí. Já nemám problém mm, s tím hovořit o místu Evropy, roli Evropské unie, eh, kde bychom vytvořili eh, takové ty kompenzační fondy, ale Eh, máme ten problém již i u těch eh, obchodních depozitářů, trade depositories. Je třeba, aby Evropa eh, mohla si zachovat svoji suverenitu a vést pak efektivní dialog s USA. Takže proskoumám tu interoperabilitu z pohledu technického ve světle dvou cílů. Za prvé eh, posílit bezpečnost, stabilitu systému a potom z toho pohledu, že musíme zachovat eh, dobrou úroveň hospodářské soutěže. A pokud je o umístění, tak eh, já chci, aby Evropa měla možnost kompenzovat deriváty v takovýchto dobře kontrolovaných fondech. E, a mm, abychom samozřejmě e, i si zachovali e, dobrý prostor pro jednání s Američany. Mm. Je třeba mít dobré možnosti, dobré podmínky pro vyjednávání s Američany s tím, že ale eh, musí eh, tyto eh, fondy, tyto instituce být dobře kapitalizovány, nejenom nad nimi, aby byl dobrý dohled. Ale samozřejmě, než přistoupíme k jakékoliv legislativní iniciativě, tak zahájíme připomínkové veřejné řízení. Ale to je pro mě ústřední věc, protože 90 obchodu s deriváty uniká jakékoliv kontrole či dohledu. Eh, či registraci a kompenzaci. Já to říkám, takže proto máme tento cíl spolu s vámi zvrátit tento poměr. První etapa, první podmínka eh, pro to, abychom zavedli větší odpovědnost, míru odpovědnosti, tak první podmínka je mít to pod kontrolou a eh, mít nezbytné znalosti o tom. Děkuji za pozornost. Uh. Thank you, Commissioner. I'm, I'm sure when... Děkuji vám. The maximum pressure you'd... Děkujeme, pane komisaři. Já myslím, že náš výbor nám ukázal, že vždy, když se dostavíte na půdu našeho výboru, tak máme na vás celou řadu otázek. Takže bych vám chtěla poděkovat za vaše odpovědi a těšíme se na vaši další návštěvu.